Vielen Dank, Herr Děkuji mnohokrát panu Ševčoviči, děkuji zejména také za to, že jste tady prokázal své jazykové schopnosti, hovořil se čtyřmi jazyky a eh, obzvláště mě potěšil ten úvod v mé mateřštině. Nyní se dostáváme k prvnímu kolu koordinátorů a já uděluji slovo Vim van den Kampovi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan komisař ještě nizozemsky nehovoří, ale to ještě jistě se doučí. Srdečně vás vítám v Evropském parlamentu, pane komisaře, také jménem politické skupiny EPP. E, přejeme si s vámi pracovat velmi úzce a také ambiciozně, protože si myslíme, že bez dopravy se zastaví vše, přirozeně také evropská ekonomika. Mám tři otázky. Za prvé, Bílá kniha Roadmap to the Single European Transport Area. Zde parlament eh, jasně ukázal, jaké jsou jeho priority. Přejete si tyto priority převzít nebo je chcete změnit? Otázka číslo dvě. Financování projektů TEN-T. Hovořil jste o 300 miliardách eur, které přislíbil pan Juncker. Kolik z těchto 300 miliard poplyne či může plynout do projektu TNT. To by nás velmi zajímalo. A dále jedna obtížná věc. Spolupráce s ostatními komisaři a s generálními ředitelstvími. Zjišťujeme, že komisař pro dopravu je často jaksi omezován komisařem pro životní prostředí či dalšími kolegy, A já si myslím, že doprava by měla hrát vedoucí úlohu, protože to má i ve společnosti. A ještě otázka, která se týká osob s postižením. Na železnici existují velké projekty, také v oblasti letectví co hodláte učinit proto, abyste eh, posílil evropské programy pro osoby s postižením? Já bych to takto ukončil, doufám, že jsem nebyl příliš rychlý předseda. Děkuji také eh, mnohokrát za to, že jste dodržel čas a slovo má pan Ševčovič. Work on my Dutch, I, I, I promise. Uh... Své holandštině ještě zapracuji, slibuji vám to. Ale když se dostanu k vašim otázkám, když jsem diskutoval s kolegy v komisi, jak vytvořit cestovní mapu, plán pro následujících pět let, došel jsem k závěru, že čím dříve přijdu s přehodnocením bílé knihy, tím lépe protože, a to bylo poučením z posledních let, je, že tak Bílá kniha se objevila příliš pozdě během minulého mandátu a e, samozřejmě v souvislosti s tím musely být legislativní plány upraveny. Udělám tedy maximum pro to, abych urychlil přehodnocení Bílé knihy. Zatím v této chvíli můžeme říci, že bylo dosaženo značného pokroku. 24 ze 40 akcí eh, bylo již dokončeno, respektive se rozjelo a já bych rád také o tom pohovořil s kolegy v kolegiu komisařů, protože musíme získat podporu celého kolegia a pak teprve můžeme spolupracovat právě na této problematice. Eh, spolu s vámi. Co se týče sítě t a 300 miliardové investice, vím, že Právě tato částka je vysoká, ale je to eh, kapkou v moři, pokud si uvědomíme, co taková síť potřebuje. Potřebujeme mnohem víc peněz a já jsem přesvědčen, že dobré projekty v infrastruktuře, projekty, které povedou k vývoji moderních systémů dopravy, Eh, také najdou perspektivní investory ze soukromého sektoru. Můžeme začít partnerstvím veřejného a soukromého sektoru například a vyvážit tu finanční podporu, která se dostala také Eh, do minulého finančního výhledu. A jak konkrétně se to bude dělat a jakým, jaká část půjde do infrastruktury, je obtížně zjistitelné, ale zároveň mohu říci, že je, by bylo velmi těžké najít stejně atraktivní oblast právě pro partnerství veřejného soukromého sektoru, než je právě oblast dopravy. Pokud jde o spolupráci s dalšími DG, já jsem místo předsedou také, takže Spolupráce je hlavním motem a budu dělat maximum eh, pro posílení spolupráce. Těším se na spolupráci s kolegy a posílení přístupnosti dopravy, dostupnosti. Těším se na spolupráci s vámi, paní Tyson, eh, která bude připravovat také kartu eh, přístupnosti. Děkuji mnohokrát i za dodržení času a nyní má slovo Ismail Ertug. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, nejdříve vám přemý jménem mé socialistické politické skupiny mnoho úspěchů při slyšení a i hned přecházím ke své první otázce, která je z oblasti sociálních práv a jejího prosazování. Jejich prosazování. Pane komisaři, pokládáte sociální aspekty za důležitý faktor evropské dopravní politiky a budete ho takto respektovat a souhlasíte s tím, že prosazování sociálních práv musí být zlepšeno v celé Evropské unii a pokud ano, Eh, hodláte toto eh, skutečně zrealizovat. A můj další tematický blok se týká eh, tématu sustainable mobility. Zde si myslím, je to tedy udržitelná městská mobilita. A tady je jasné, že velká města jsou pod čím dál tím větším tlakem a je třeba se tomu věnovat. A pane komisaři, jaký máte postoj k současné městské mobili, politiky, mobilitní v oblasti politiky, kterou projevuje Evropská unie a jak se k ní hodláte postavit. Důležitá oblast je například car sharing, jakým způsobem chce komise členské spáty přimět k tomu, podnítit je k tomu, aby investovali také do podpory městské veřejné dopravy. A třetí otázka teď týká balíčku pro přístavy. Přístup k přístavům a finanční transparentnost přístavů, to souvisí s otáz, velice úzce s otázkou subvencí. Já se ptám, jakým způsobem budete podporovat eh, sektorálně specifickou podporu a úpravu pro sektorálně specifickou podporu v přístavech byly odpovědajícím způsobem dořešeny a aby eh, další de, generální ředitelství toto nějakým způsobem neomezovaly. A poslední otázka se týká evropské železniční dopravy a tady se ptám, jaké konkrétní kroky chystá komise pro to, aby se vyhla dalšímu navyšování nákladů pro železniční dopravu, která by vyplývala z evropských úprav. Děkuji. Pane Ševčoviče, máte slovo. Já se pokusím to vzít telegraficky. Bylo položena spousta otázek. Nejprve sociální práva. Domnívám se, že pro novou komisi eh, by mělo platit jedno pravidlo. Při přípravě právních předpisů eh, které pak prochází hodnocením dopadů, bychom si měli klást velmi důležitou otázku, jak toto ovlivní zaměstnanost v Evropě. Budeme vytvářet nová pracovní místa nebo naopak budeme vytvářet problémy eh, pro lidi na trhu práce? Eh, a Právě tato zásada bude pro mě v oblasti dopravy nesmírně důležitá. A zcela upřímně, když se ohlédnu na poslední léta, eh, mohli jsme udělat víc, pokud jde o sociální dialog. Samozřejmě sociální dialog probíhá, ač obvykle na technické úrovni, ale myslím si, že je důležité vytvářet důvěru a tím pádem podporovat sociální dialog stále více, protože spolupráce se sociálními partnery je nezbytná. A nyní se dostávám k vaší otázce k přístavu. Právě toto je oblast, kde si myslím, že by měla být dále budována důvěra velmi významně. Prošli jsme velmi důležitými těžkými obdobími. Máme třetí návrh na stole. Jsem ochoten s vámi spolupracovat, spolupracovat se sociálními partnery a řešit eh, problém přístavů, protože přístavy jsou vstupní branou do Evropy a musíme nalézt řešení, jak je napojit na transevropské sítě, jak je eh, modernizovat, jak je zlepšit, protože všechny přístavy mohou výrazně na pomoci evropské infrastruktuře. A důležité tý bod k udržitelnému městskému rozvoji. Většina občanů Evropy žije ve městech, většina dopravních nehod také se dostává v městech, většina emisí CO2 také vzniká ve městech. A je tedy logické, že budeme mít právě pro města velice eh, dobře nastavenou politiku. Ale ne všechny členské státy sdílí tento názor. Vyvstává problém subsidiarity. Musíme to projednat se členskými státy. Ale pokud se zaměřím například na to, jak vidí starostové eh, tento problém, ti by dávali přednost evropskému přístupu. Chtěli by vidět platformu pro městskou mobilitu, pro mm, Gram Civeta a další, eh, kde můžeme Eh, sdílet eh, nejlepší praxi, což pomůže jak občanům, tak životnímu prostředí. Můj čas vypršel. Děkuji a jako další Robert Zile. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám také, pane komisaři Ševčoviči, a za EKR bych vás chtěl ujistit, že se těšíme na dobrou spolupráci s vámi. První věc, na níž by se chtěl zeptat, je, že ten to výbor vždycky mývá eh, pochybnosti o implementaci projektu eh, nástroje na propojení Evropy, především vytváření koridoru, protože to je velmi ožehavé. A podle pravidel do konce roku 2016, pokud nějaké projekty nebudou pokračovat, tak bude muset komise využít zásadu use it or lose it, tedy využít či eh, přijít o eh, finance, tak zároveň si uvědomíme, že řada eh, jadrových sítí se implementuje vždycky v jednom státě. Ono je to snažší vždycky implementovat v jednom státě, než třeba ve čtyřech státech. Jak budete přistupovat k nástroji na propojení Evropy a eh, k velkým koridorům, které mají spojit eh, Evropu dále? civilní letectví a přelety civilních letadel, nedávna tragédie v Rusku, sankce proti Rusku nám eh, také eh, dávají najevo, že nebude možné využívat ruského vzdušného prostoru civilního a i pokud Rus, Rusko takto postupuje to proti šikákské konvenci, zároveň se musíme uvědomit, že toto musíme řešit, jak přeletat na Sibiří, ano nebo ne. Co se stane eh, se sankcemi? Měla by být přijata reciproční opatření nebo vyvíjen tlak na to, eh, abychom eh, vyřešili tento problém s Ruskem? Mr. Zile, for, for... Děkuji vám, pane Zíle, za obě otázky. Pokud se týká koridorů, řekl bych, že to je problém, který je výrazně přítomen ve střední a východní Evropě, kde je absorpční kapacita omezena. Rok 2016 bude zásadním rokem. V tomto směru musíme také prokázat, že to myslíme vážně. Pokud tedy nedodržíte sliby, pokud nedodržíte schválený harmonogram, dáme finance jiným, kteří je také potřebují jako vy a dokáží je využít, protože se nechceme dostat v té situaci, kdy jsme již v dalším finančním období, ale absorpce v některých států je poměrně malá. Proto bych byl velmi důkladný, co se týče implementace use it or lose it. Současně chci být spravedlivý vůči členským státům. Vím totiž, že je někdy poměrně obtížné všechny tyto projekty implementovat proto jsem připraven projít všechny tyto projekty seznamy a nabídnout projektům skutečně spravedlivé varování. Eh, řekneme jim, pokud nedodržíte harmonogram, přijdete o peníze, protože toto není pod kontrolou kolegy a komisařů, jenom nýbrž pod vaší kontrolou. A je důležité ty finanční prostředky náležitě využít. Eh, proto eh, tuto otázku beru velmi vážně a jsem přesvědčen, že s vaší podporou to budeme moci implementovat. Přelety nad Sibiří. Víte, že náš vztah s Ruskem je velmi komplikovaný, nejenom politicky, ale také v oblasti dopravy ale zaměřím se konkrétně na přelety nad Sibiří, protože bych řekl, že právě Eh, toto je otázka, kterou řešíme už mnoho let a dostali jsme mnoho slibů. Poslední slib, který jsme dostali z ruské strany, je, že ne, eh, eh, říkali, než se připojíme do VTO, zrušíme tyto poplatky a nebudem už, nebudeme je účtovat. K dnešnímu dni aerolinie v Evropě platí více než 300 milionů euro ročně, které ještě navíc k tomu se využívají jako dotace pro ruského dopravce, který vlastně létá stejnou trasu jako evropští dopravci. A to není správné. Doufám, že se tento vztah do budoucna normalizuje mezi Evropskou unii a Ruskem a doufám a budu na tom velmi pilně pracovat, že budeme moci přesvědčit členské státy, že je mnohem lepší, pokud my jako Evropané budeme hovořit jedním hlasem, budeme mít jedno stanovisko k problému v Rusku a pokud budeme eh, usilovat o dohodu s Ruskem o přeletech, protože poplatky, které za ty přelety Rusové účtují, jsou proti mezinárodně uznávaným normám. Gesine Meissner das Wort. Děkuji a nyní má slovo Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo, pane Ševčoviči, i za mou liberální frakci vás zde srdečně vítám a těším se na vaše odpovědi na otázky, které položím. Chci se soustředit stejně jako vy v zásadě nejdříve na společný evropský dopravní prostor, který si všichni přejeme a zejména se zaměřím na dopravu po vodě. Vy jste již vyzdvihl důležitost přístavů a také jste vyzdvihl, a to se mi velmi líbilo, důležitost vnitrozemských vodních cest. Často se hovoří o železnici jako alternativě k silnici, ale málo kdy se hovoří o vnitrozemských vodních cestách. Máme tady ten odpovědící balíček, ale není to dostačující. Vy jste řekl, že 15% toho, co by bylo možné v rámci vnitrozemských vodních cest, se využívá. Máme tady tedy obrovskou nevyužitou kapacitu a proto se ptám, Není to tak jednoduché, zejména u vodních cest vnitrozemských, kdy jde o to, aby byly, jak se by bylo možné je používat, no, to je třeba celá řada úprav. A já se vám ptám, jak to vidíte vy, jakým způsobem je možné se pokročit vpřed, právě s ohledem na to, že v rámci lepšího využívání máme velké problémy, například na Dudaji, kde máme protesty občanů proti e, eh, jízdnosti a nyní se střetávají zájmy ekonomiky a občanů. A nebo v rámci LABE, kde máme potíže v rámci spolupráce Německa s Českou republikou. Jak eh, hodláte přispět k tomu, abychom postoupili vpřed v rámci využívání takto ekologické formy dopravy? Děkuji. Děkuji vám, paní Meissner, za vaši otázku. Máte naprostou pravdu, že bohužel vnitrozemské vodní cesty a e, doprava na těchto tocích je poněkud přehlížená a, a už nějakou dobu je takto přehlížená. A já si myslím, že to je způsobeno tím, že flotila je víceméně zastaralá, e, vnitrozemské vodní toky nejsou patřičně udržované a e, průmysl je tu v podstatě velmi roztříštěný. Většinou provozovatelé jsou velice malé e, nebo střední podniky, mikropodniky, rodinné firmy, e, pro které je obtížné vynaložit nutné investice, aby se rozrostly aby se mohly tedy ekonomicky rozrůst. A e, já jsem přemýšlel o tom, e, kolik práce se tady udělalo a jak pomoci tomuto slibnému sektoru, protože, jak jste správně zmínila, je to velice e, ekologicky šetrný dopravní prostředek. Když si vezmete, kolik nákladáků se vejde na jednu loď, jaké jsou emise CO2 ve srovnání s jinými dopravními prostředky a jaká je dostupnost a, a, a napojení na největší přístavy, tak je poměrně jasné, jasné, že toto odvětví eh, dopravního průmyslu skýtá velký potenciál. A pokud získám vaši podporu a tak se pokusím využít program Najades k znovu vybudování tohoto průmyslu. Budu se snažit pomoci mikropodnikům při renovaci eh, jejich lodí eh, v práci na nových designech, které jsou šetrné k životnímu prostředí a moderní eh, a které by splňovaly všechny požadavky na moderní navigaci. Také samozřejmě musíme spolupracovat intenzivně s členskými státy eh, na eh, udržování eh, splavnosti řek, a e, jejich kvalitě. Jak víte, já jsem z Bratislavy, což je město na Dunaji a velice dobře vím, e, jak probíhá diskuze o údržbě Dunaje s našimi sousedy. Takže tady si myslím, že je zapotřebí opravdu evropský přístup. E, pokud jde o splavnost Dunaje, ta byla velice důležitá pro země dunajské strategie. Ty si uvědomují, že tady leží velký potenciál a mnoho příležitostí pro všechny regiony eh, a města eh, podél eh, této řeky. A já si myslím, že bychom se měli pokusit zareagovat na obavy občanů a zapojit je do této debaty. Ukázat jim, jaký potenciál skýtá toto omlazení, můžu-li to tak říct, omlazení tohoto dopravního sektoru které přinese opravdu mnoho prospěchu regionům a městům. Já si myslím, že je to možné a že bychom to měli udělat. Děkuji. Nyní má slovo Merja Kilenen. Děkuji vám, pane předsedo, a e, vítejte, pane Ševčoviči. Mnoho pozdravů eh, ze skupiny eh, GUE NGL. Já mám tři otázky. První z nich se týká eh, pracovních podmínek. Boj proti globální konkurenci na světových trzích způsobuje, jak se zdá, že pracovní místa v dopravě se budou snižovat a i jejich standardy, což je bohužel možno brát jako ohrožení udržitelné a bezpečné mobility. Jak chcete zajistit, že že Evropská unie eh, neurychlí eh, eh, vylepšení evropského know-how a e, kvalitní e, a motivované pracovní síly v dopravě. Zejména v letectví e, existují takzvané low-costové eurolinky, které hazardují s bezpečností tím, že porušují platové podmínky a bezpečnostní pravidla. Podpoří Evropská komise bezpečné pracovní podmínky a bude bránit sociálnímu dumpingu? A za druhé, program komise pro růst, zaměstnanost a eh, investice a eh, emisní cíle a digitalizace, eh, tak tady Evropa potřebuje velký impuls pro růst a měli bychom mít na paměti, že politikou v oblasti dopravy bychom mohli buď podpořit konkurenceschopnost, anebo ji naopak zbrzdit, právě tak jako blaho jejich občanů. Digitalizace, která se v krátké době dotkla všech sektorů společnosti, je nyní důležitým faktorem v každodenním životě lidí i firem a e, to i v řešeních z oblasti mobility a logistiky. Digitalizace je však stále ještě v plenkách v dopravě, ale ty možnosti, které se otevřou, e, se v budoucnu významně zvýší. Eh, bohužel eh, doprava v Americe a východní eh, Asii si lépe uvědomuje příležitosti digitálního věku. Já věřím, že se nám povede udělat z Evropy vůdčí sílu na souši, v vzduchu i na moři a dát jí konkurenceschopnost všem přístavům, železnicím i silnicím bez sociálního dumpingu. Jak budete stimulovat evropský dopravní sektor tak, aby lépe využíval digitální digitalizace a dalších možností stát se eh, stát se lídrem v eh, interoperabilní dopravě zaměřené na zákazníka. Děkuji. Eh, pane dezignovaný komisaři, máte nyní slovo, ale musíte dodržet čas. Otázka byla dlouhá, takže nyní máte pouze krátkou chvíli na odpověď. Děkuji vám, pane předsedo. Já sdílím obavy paní eh, poslankyně, eh, protože skutečnost je taková, že eh, když se podíváme na řidiče, tak za, za deset let bychom rádi měli 250 tisíc řidičů v Nizozemsku, 45 tisíc v, tisíc, tisíc v Nizozemí, 30 pracovníků v železnici odejde do důchodu a můžeme opravdu přijít o cenné znalosti, cenné know-how. Pokud jde o lidi, má Máme 300 tisíc filipínských námořníků, protože zkrátka nedokážeme motivovat naši mladou generaci, eh, která je sužovaná nejvyšší nezaměstnaností od druhé světové války, aby, eh, aby přijímala tato pracovní místa, aby šla pracovat do dopravy. Eh, takže já si myslím, že ze všeho nejdříve musíme trochu změnit vnímání tohoto sektoru. Musíme vysvětlovat a prezentovat dopravu jako nástroj modernizace, e, jako průmysl, kde lze opravdu pracovat s špičkovými technologiemi, že je to sektor, který buduje budoucnost. A e, z toho samozřejmě toto povědomí musíme rozšířit e, do škol a musíme spolupracovat se sociálními partnery na různých úrovních. A pokud jde o pracovní podmínky, ty jsou ze všeho nejdůležitější. Jaká, jaká, jak je bezpečné to pracovní místo? jaký je plat. E, to všechno musí být takové, aby to bylo atraktivní pro mladé Evropany, který, kteří budou muset nahradit ty pracovníky, kteří v příštích 10-15 letech odejdou do důchodu. E, Pokud jde o digitalizaci, tak tady jsem velice optimistický, e, protože tady je rozvoj velice rychlý a já doufám, že zejména provázání s vesmírem bude velice užitečné. Děkuji, nyní má slovo Karima Deli. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Ehm, a musím se omluvit za to, že jsem trošku na pozicí komise, eh, že máme málo žen komisařek eh, a přesto by tady měla být genderová rovnost, ale eh, přesto vás tady vítám, pane komisaři. Hm, a vím také, že hovoříte velmi dobře francouzsky. Moje otázka je důležitá. Eh, COP21 eh, se na, nastane eh, na konci roku CO2, víme, že, COP2 a vím, že toto proběhne v Paříži a pro tématiku dopravy je to velice důležité pro politiku životního prostředí. Musíme to zavést, protože to je neodkladné. Když toto provedete, jak zajistit klimatický ohled ve vztahu k dopravě? Komise prohla- vyhlásila několik projektů, které dnes považujeme za zbytečné, e, například e, kana- e, kanál Seve. A vím, že tam se bylo vynaloženo 40 nákladů. Tento projekt Turin který již stál 30 miliard euro turinského turin, a tyto prostředky mohly být využity eh, jiným způsobem pro evropské sítě. A musím říci, že toto leží občanům na srdci. A konkrétní příklad ve Francii. 8 milionů francouzů nemá přístup k dopravě. A tady hovoříme o jevu, který se rozšiřuje stále více v Evropě. Proč komise ani rada nechce koncentrovat své prostředky tam, kde jsou potřeba a zaměřuje na projekty, které jsou nezbytné, které jsou zbytečné. Co uděláte s projekty jako Turinský tunel, který eh, ukázal svou zbytečnost? Jak budete zajistit dopravní dostupnost, dopravní obslužnost, například Lyon, eh, spojení Lyon-Turín? Jak to zajistíte, když eh, neznáte dopady na životní prostředí. A moje druhá otázka, jak komise zvládne rozpor mezi respektem 3% eh, HDP na straně jedné a rozpočtovou vyvážeností, pokud spolufinancování eh, vyžadují konkrétní eh, aspekty. Děkuji vám mnohokrát paní Deli za toto vřelé přijetí a pokud mi dovolíte, odpovím anglicky, protože moje francouzština eh, v tomto novém oboru ještě není dostatečně rozvinutá a samozřejmě během spolupráce se také v tomto oboru v jazykových znalostech zlepším. Máte naprostou pravdu, když říkáte, že summit v Paříži příští rok bude mít absolutně zásadní význam, protože se domnívám, že i přesto, že Evropa vždycky může udělat víc a víte, jak ambiciozní jsme byli, vždycky eh, dosáhneme výš než naši globální partneři a nastal čas, abychom využili všech argumentů k tomu, aby na, eh, abychom se zaměřili na snížení emisí CO2. Kolega Janes Potočník vždycky říká, že planeta naše úsilí přežije, ale dokážeme přežít i my, lidé, eh, kroky, které podnikáme vůči planetě. A musím říci, že sdílíme vaše ambice, je nezbytné rozumět globální problematice lépe a částečně mě povzbudilo, když jsem viděl v New Yorku tolik osobností během posledních dnů, když prohlašovali, jak jsou zavázáni realizaci tohoto politického cíle a doufám, že se to projeví také na konferenci v Paříži. A pokud se týká uh, agendy v oblasti životního prostředí. Já vím, že to znáte velmi dobře. Tady máme nejrůznější cíle pro životní prostředí, cíl 2020, 2030 a tak dále. A víte, že někde si vedeme lépe, jinde hůře. A pokud jde o dopravu, tak si myslím, že nejlepší výsledek, který jsme dosáhli, bylo formou regulace, motivací průmyslu k větší efektivitě, aby měli tedy nové nástroje pro snížení emisí CO2 a proto, abychom tuto budoucnost um, umožnili zrealizovat. Ze všech těch cílů, které máme, ty budou určitě respektovány, ale zároveň bychom měli vyvět tlak na průmysl k tomu, aby i nadále snižovala emise CO2 a omlouvám se, že ty další otázky už nezvládnu zodpovědět. Dann ist jetzt Peter Lundgren dran. Nyní na řadě Peter Lundgren. Děkuji vám za slovo, pane předsedo, a děkuji, pane Ševčoviči, za to, že jste přišel odpovídat na naše otázky. Nejprve eh, bych se chtěl zamyslet eh, nad vaším eh, CV, které je opravdu impozantní svým způsobem ale poněkud zarážející na na jiný způsob a nyní tedy jste eh, připraven eh, ujmout se vrcholné politické pozice a vaše stanovisko eh, bude mít vliv na masy obyčejných pracovníků v mnoha dopravních sektorech. Nicméně vám chybí praktická pracovní zkušenost v této oblasti. Jakožto poslanec, jakožto švédský poslanec je v podstatě nemožné, abych Eh, se prezentoval svým voličům jako vhodný eh, kandidát, jestliže jsem eh, nepracoval v dopravním průmyslu a tím pádem mi chybí dopravní zkušenosti s těmi velkými problémy. Vy v podstatě pocházíte z akademického světa a berete závratný plat v ve srovnání s tvrdě pracujícími e, e, zaměstnanci. E, ti musí otáčet v ruce každou korunu, aby přežili do další výplaty, aby měli na všechny výdaje. To je situace, ve které se nachází většina lidí. A proto moje otázka, pane Ševčoviči. Sociální dumping je velkým problémem v dopravním sektoru a te rozbíjí v podstatě všechny Eh, všechny seriózní firmy, protože nastavení ceny je katastrofální. Eh, ve Švédsku jsou nyní kamionoví přepravci, zejména z bývalých států Sovětského svazu, které nabízí třetinové ceny proti švédským přepravcům. Eh, což znamená, že ty v podstatě nemohou fungovat Loni se ocitlo v konkurzu 365 švédských přepravců a to vlivem naprosto nezdravé konkurence a velice nízkých cen eh, pracovní, eh, velice nízkých platů. Samozřejmě, že konkurence je v pořádku, ale musí eh, probíhat legálně. Takže jak napravíte tu situaci s pokřivenou konkurencí v dopravním sektoru? Děkuji. Pane designovaný komisaři, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku. Děkuji také za laskavá slova k mému životopisu. Ale mohu vás ujistit, že vím, co je práce, manuální práce, protože jsem vyrůstal v dobách, kdy uh, Eh, se eh, povinně u nás pracovalo v továrně na v středních školách i na vysoké škole a to tež jsem musel dělat také při studiu v Rusku a to je také zkušenost, o kterou jsem se s vámi již podělil. Také vím, jak ta práce je těžká a pod jakým stresem eh, manuálně pracující žijí. Zároveň vím, že zvláště v silniční dopravě je tedy sociální dumping velmi zásadním tématem, proto jsem také ve svém úvodním slovo, slovu zdůraznil, a tedy to zopakuji, že bych byl velmi rád, kdybych s vámi mohl komplexně sledovat to, co můžeme zjednodušit, vysvětlit zlepšit, protože čím jasnější pravidla, tak tím lépe se dodržují. A tam nám budou muset pomoci úřady jednotlivých států, protože ty by měly vymáhat dodržování těch pravidel. Bojujeme tedy za pravidla, která jsou jasná, jednoduchá, spravedlivá a pak je na vnitrostátních úřadech, aby eh, je tedy eh, vymáhala. Mm, a pokud jde o silniční dopravu a konkrétní problémy, které se tam vyskytují, spolu s vámi bych byl ochoten navrhnout sociálním partnerům, abychom zdokonali sociální dialog právě v této oblasti, abychom zajistili, kdy třeba uh, nepotřebujeme sociální kodex pro eh, mobilní pracovníky v silniční dopravě. To by bylo nejlepší řešení, kdy jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci, členské státy i evropské instituce mohly využít. Bude jednoduchý systém pravidel, které se budou snadno aplikovat a která se budou snadno vymáhat a to si myslím, že přinese sociální stabilitu, která je tak potřebna v této oblasti. Děkuji. Nyní se dostáváme k druhému kolu a tady máme sloty tříminutové na otázky a odpovědi. Jedna minuta je na otázku a dvě minuty jsou na odpověď. Prosím, dodržujte toto. Čím stručnější budete, tím detailnější odpovědi se vám dostane. A nyní dávám slovo Dieterovi Lebrecht Kochovi. Pane Ševčoviči, sedí za vámi, takže ho nehledejte v sále. Pane Ševčoviči, já říkám, že sedím za vámi a doufám, že budu po slyšení plně moci za vámi stát. Každý rok eh, máme asi 250 tisíc nehod na silnicích, které mají eh, v důsledku často závažná zranění a také mnoho lidí, příliš mnoho lidí umírá na evropských silnicích. V Bílé knize eh, v roku 2010 si komise vzala za cíl vlastně nulovou hodnotu takovýchto nehod a také plán Evropského parlamentu má v sobě eh, obsáhlé plány pro snížení mrtvých na silnicích. Já jsem částečně zpravodajem, a proto je to pro mě velice důležité a ptám se, jaká opatření hodláte zavést tak, aby jsme skutečně dosáhli té nulové hodnoty. Děkuji vám, pane Kochu, za tuto otázku, protože podle mého názoru je nesmírně eh, důležitá pro sta tisíce Evropanů, protože, jak jste správně řekl, tak e, nejen, že 26 tisíc lidí ročně zemře na našich silnicích, ale kromě toho 250 tisíc lidí se těžce zraní při e, dopravních nehodách. A e, přestože říkám, že Evropa je nejbezpečnější dopravní zónou, jsou tato čísla nepřijatelně vysoká. Když se podíváme na čísla z roku roku 2014, tak já si myslím, že eh, bez ohledu na to, že ta čísla eh, prokazují jaksi klesavou tendenci, eh, za poslední dva roky klesl počet obětí na silnicích o 18%, ale v roce 2014 došlo k mírnému vzrůstu. Samozřejmě probíhají analýzy, jaké jsou příčiny, jestli byla zkrátka příliš dlouhá zima, nebo jestli je to něčím jiným to bude obsaženo ve výsledcích té analýzy, ale co je znepokojivější a to, že my už jsme zkrátka pozbírali ta řešení, která byla na snadě a musíme se nyní zabývat tím, co dělat dále. Přeshran- směrnice o přeshraničním e, vymáhání. Ta si myslím, e, že e, by zabránila řidičům zneužívat toho, že v jiných zemích mohou jezdit nezodpovědněji než ve své vlastní Tady eh, očekávám eh, rychlý eh, prokrok. Až budou hotové ty analýzy, tak bych vám navrhl, abychom spolupracovali na cílích jak snížit počty těžkých zranění na našich silnicích, které, co je taky důležitý úkol. Kromě toho můžeme učinit mnoho pozitivních věcí v městských oblastech. Tam se nabízí mnoho nových technologií, jako například e-call, který pomáhá lidem, jakmile se nehoda stane. Děkuji, nyní má slova pan David Maria Sasoli. Děkuji, pane předsedo. Chci se zeptat pana komisaře, na jednu věc. Během eh, naší minulé schůze, kde se setkali koordinátoři výboru pro dopravu a projednávali čtvrtý železniční balíček, bylo řečeno, že parlament dostane mandát pro to, aby mohl paralelně vyjednávat jak o technickém, tak o politickém pilíři tohoto balíčku. Myslíte si, pane komisaři, že je toto možné takto ponechat, že je možné to, co přijal Evropský parlament eh, v minulý únor, že je toto možné použít jako dobrou, dobrý vyjednávací základ pro trialogy a další otázka. Může nám pan komisař potvrdit, že komise hodlá v roce 2015 zrevidovat nařízení EASA? Pokud ano, tak bych se chtěl zeptat, jak chcete postupovat při uh, probíhajících vyjednáváních o SES e a děkuji vám mnohokrát za to, že jste se dostavil mezi nás a přeji vám úspěšnou práci. Děkuji vám, pane Sasoli, za obě tyto otázky, e, protože se týkají e, problémů, které nyní mají zákonodárci na stole. Děkuji vám za vaši podporu. Já se tímto problémem budu zabývat ze všeho nejdříve, protože tady je čas velice drahý a nyní je pozitivní konstelace, abych použil astronomický termín, protože italské předsednictví velice podporuje čtvrtý železniční balíček a e, tvrdě ho e, prosazuje. Eh, bude se konat eh, zásadní eh, setkání ministrů dopravy v tomto měsíci a já doufám, že ministři si vezmou k srdci moudrost Evropského parlamentu a udrží ten balíček pohromadě. Podle mě je velice důležité, abychom postupovali na, tom, na, na, na té technické části, kde jsou stále ještě problémy, které blokují železnici, ale zároveň se musíme posunout vpřed v politické části, protože pouze tak budeme mít eh, rovné hřiště a eh, pouze tak se nám povede eh, vytvořit důvěru u železničních společností. Budeme muset najít dobré řešení, které bude přijatelné pro většinu členských států a pro většinu vás, poslanců Evropského parlamentu. Můžu vám potvrdit, potvrdit, že hodláme pokročit s revizí EASA e a e, tady nejde o to, že EASA neodvádí dobrou práci. Já si myslím, že jsou tam skvělí lidé, e, kteří Eh, dostali bezpečnost v letectví na stejnou úroveň jako v USA. Ale my chceme připravit EASA eh, e na budoucnost, připravit ji na budoucí výzvy a eh, já také mohu vás ujistit, že i všechny změny SES e Plus budou začleněny do projektu EASA. Děkuji další je Marian Jean Marinescu. Vážený pane designovaný komisaři, vy jste se už zmínil o e, jednotném evropském vzdušném prostoru, jednotném evropském nebi a já si myslím, že je to nesmírně důležitý evropský projekt. E, jak víte, tak e, členské státy se staví značně proti členské státy e, odporují implementaci tohoto projektu a e, já si myslím, že my můžeme dosáhnout jednotné evropské nebe tak, jednoho evropského nebe tak, že implementujeme SESAR. A moje otázka zní, jak plánujete implementaci nových technologií prostřednictvím SESARu? E, to je evropský projekt, a aby mohl být efektivní v oblasti e, řízení letového provozu, tak bych se chtěl také zeptat na Agnos. Agnos nepokrývá celé evropské území. Agnos může poskytovat velice přesnou kontrolu při přisnání. A kdy si myslíte, že bude pokryto celé evropské území? a e, jak přimějete letiště, aby tento systém využívali. E, zmiňoval jste také sociální kodex. E, co si myslíte o poplatcích, které musí řidiči kamionu platit, když nedodržují povinné přestávky na odpočívadlech? Co si myslíte o těch pokutách, které musí platit ve Francii? A také by mě zajímalo, Eh, jestli jste se s námi podělil o svou pracovní zkušenost před rokem 1999. Eh, děkuji a já vím, že teď si musím dávat velký pozor, protože hovořím s expertem z Ministerstva dopravy a leteckým inženýrem. Takže eh, na vaši první otázku. Já eh, nebudu zastírat, že jsem velice frustrovaný eh, pokrokem eh, takzvaného, takzvaných funkčních bloků leteckého prostoru. Já vím, že jsme velice daleko od podobného systému jako v USA, kde bychom měli jeden vzdušný prostor. Ale teď, kdybychom měli těch devět vzdušných bloků, ty už by měly začít fungovat, nicméně se to neděje.

Pro mě to nemá eh, racionální vysvětlení, protože v Evropě jsme ochotní ztrácet 5 miliard eh, euro ročně, protože nejsme schopni zvýšit efektivitu systému a to je opravdu plítvání penězi. Eh, Cezar by mohl opravdu dobře pomoci, protože ty super vysoké technologie jsou pozitivně hodnocené našimi mezinárodními konkurenty. Já vím, že některé azijské země jsou opravdu nadšené ze Cezaru, protože je mnohem přesnější, umožní let letadlům létat blíže u sebe, e, efektivněji využívá e, čas a vzdušný prostor a skýtá mnohem více bezpečnosti letištím. E, takže, abych uzavřel tuto odpověď, budu spolupracovat na jmenování manažeru, manažera pro Cesar, který bude posouvat tuto technologii k reálné implementaci v celé Evropě. A omlouvám se, že mi vypršel čas. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane eh, designovaný komisaři, má první otázka je velice eh, pragmatická a týká se čtvrtého železničního balíčku. Eh, pokud jde o politický pilíř tohoto balíčku, zajímalo by mě, jaký je váš názor na podporu konkurence v této oblasti. Podporujete zásady hospodářské soutěže v politickém pilíři? A druhá otázka se týká

turismu. Já vím, že to nepatří do vašeho portfolia, ale zajímá mě vazba dopravy na cestovní ruch. V Evropě je mnoho turistických oblastí, které jsou nesnadno přístupné, e, jako e, některá velká evropská města. A to je způsobeno chybějící infrastrukturou v dané oblasti. Takže e, jakou strategii si představujete na rozvíjení dopravní infrastruktury v těchto oblastech? Jak víte, cestovní ruch významnou měrou přispívá přispívá k HDP Evropské unie a infrastruktura je pro do cestovní ruch nezbytná. A třetí otázka se týká členských států eh, které jsou na východní hranici Evropské unie, jako moje země, Rumunsko. My víme, že tyto země Eh, napojují Evropskou unii na zbytek světa, Čínu, Dálný východ, Střední východ a Rusko. Takže eh, jakou strategii plánujete na podporu těchto zemích, aby mohli rozvíjet svou infrastrukturu podél hranic, eh, která vede k našim východním sousedům, aby tyto země mohly rozvíjet dopravní vazby a ekonomické vazby se zbytkem světa, protože doprava je jedním z ústředních pilířů Evropské Evropské unie. E, děkuji vám a e, ještě bych chtěla říct, že opravdu e, je velice málo evropských komisařek. Máte pouze pouze necelou minutu na to, abyste e, otázku zodpověděl. To je proto, že otázka byla e, příliš dlouhá, takže e, ještě jednou to platí pro všechny. Čím kratší otázky, tím delší odpovědi. Nyní prosím máte slovo. Děkuji vám. já vidím, že my bychom potřebovali na všechny tyto otázky nějaké, nějakou oddělenou osobní schůzku, ale abych odpověděl velice rychle. Eh, samozřejmě, že pokud je o čtvrtý železniční balíček, musíme eh, hledat řešení, které by bylo eh, přijatelné pro většinu členských států a většinu Evropského parlamentu, což by značně zlepšilo situaci. Je mnoho různých modelů, já jsem připraven zvážit je všechny, ale pro mě je důležité, aby abychom dosáhli pokroku. Pokud jde o cestovní ruch, tady si myslím, že musíme kombinovat strukturální fondy, které mají členské státy k dispozici, s eh, kvalitní dopravní infrastrukturou, kterou v Evropě máme. Jestliže lidé vědí, že jedou někam, kde je bezpečno, tak se jim cestuje snadno a kromě toho můžeme využívat strukturální fondy k propagaci turistických atrakcí v našich členských státech. To je, myslím si, nejlepší strategie eh, do budoucna. Eh, omlouvám se, přerušuje předseda. Eh, já musím být ke všem stejně férový, takže bohužel už nemůžete odpovědět, ale za to vy nemůžete, to říkám zcela jasně. Nyní má slovo paní Deirdre Klun. Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane Ševčoviči. Eh, já bych možná pomohla paní Tapardel a chtěla bych se zeptat na regionální a místní letiště, eh, které představují spojnici s izolovanými a venkovskými oblastmi Evropy a které jsou životní, vlastně, které jsou pupeční šňurou místních komunit. Mnoho z nich je pod tlakem a budou muset postupně všechny zavřít, pokud naše regionální letiště nějak nezajistíme. Přemýšlíte o uvolnění pravidel pro státní pomoc eh, místním letištím a mohl byste nastínit priority pro záchranu eh, místních letišť, které by eh, vyřešily problémy izolovaných oblastí, jako jsou ostrovy a nejvzdálenější regiony? Děkuji vám, eh, paní Klun. Já s vámi souhlasím, že eh, místní a eh, regionální letiště jsou velice důležitá pro Evropskou unii. Když jsem zkoumal, jaká je kapacita evropských letišť a jakou, jaká kapacita se buduje v, naši, v našem sousedství, tak jsem zjistil, jakého závratného pokroku dosahuje, dosahují naši sousedé. 140 až 150 Eh, milionů cestujících ročně je schopno pojmout eh, letiště v, v Dubaji až 160 milionů. A když to porovnáme s Heathrow, kde je kapacita 70 milionů cestujících za rok, tak vidíme, že vývoj na středním východě a v našem blízkém sousedství je tak dramatický, že zkrátka eh, ho musíme vnímat a musíme zlepšovat zprávu našich letišť a musíme tedy zlepšit naše vnímání celého leteckého sektoru. Samozřejmě zvyšovat efektivitu e, záletu i na letištích. Myslím si, že můžeme najít e, dobré řešení e, pro kapacitu letišť a balíček, který se jí týká, protože podle našeho odhadu, pokud implementujeme naše návrhy, a já si uvědomuji všechny problémy, které jsou spojeny s tímto dokumentem, tak můžeme zvýšit kapacitu evropských letišť o 20 milionů bez jediné eh, ranveje, kterou bychom museli postavit navíc. Takže já si myslím, že stojí za to tento balíček přijmout. A pokud jde o státní pomoc, tak eh, pokyny pro státní pomoc byly schváleny eh, nedávno a je velice dobře, že je máme, protože někdy později se určitě budeme bavit o situaci v přístavech a pokud jde o letiště, eh, tak můžeme mít aspoň dobrá pravidla na jejich eh, hodnocení a eh, to bude samozřejmě jeden z problémů, o kterých budu diskutovat s novou kolegyní paní Vestager, která bude mít na starosti také hospodářskou soutěž v dopravě, mimo jiné. Děkuji, nyní má slovo pan Tomáš Piotr Poreba, který sedí také za vámi. Pane designovaný komisaři, já bych se vás chtěl zeptat velice rychle na dvě věci které se týkají východoevropské sítě. První otázka se týká silnice Via Carpatia Eh, která začíná v Klajpedě v Litvě, prochází Polskem, Slovenskem, Českou republikou, eh, Rumunskou, Rumunskem a Bulharskem až do Soluně v Řecku. Bohužel tato silnice nebyla zahrnuta do TNT, ale eh, pokud nastane nějaká společná politická iniciativa eh, ze strany eh, dotečných zemí a regionů, tak mohli byste si představit, že tento projekt bude financován z Connecting Europe Facility. Bylo by to pro vás přijatelné? a e, mohli bychom to tímto způsobem v budoucnu dovést do úspěšného konce, protože tato silnice je e, bez pochyby jeden z nejdůležitějších nástrojů na zrychlení rozvoje e, tohoto regionu. Velice stručně druhou otázku, pane předsedo. Pokud jde o projekt Ruské federace, tedy kamionovou dopravu z Ruska přes Slovensko do e, Rakouska. Co si myslíte o tomto projektu? Myslíte, že by mohl být financován z evropských fondů? E, děkuji vám, pane Porembo, za e, obě otázky. Za prvé, pokud jde o Via Carpatia, je pravda, že ta nebyla zahrnuta do projektu TNT, ale byla zahrnuta do takzvané všeobecné sítě, která je samozřejmě také důležitá pro eh, rozvoj dopravní infrastruktury v Evropě. Nejlepší způsob, jak postupovat, je využít kombinace eh, z fondů soudržnosti, které už jsou alokovány eh, pro tyto členské státy. Víte velice dobře, že tady je jedno eh, kritérium. Jestliže by vznikl projekt, který by, se, by splňoval podmínky, že je velkým evropským úzkým místem, že je přeshraničním projektem, který zlepší situaci v regionech z evropské perspektivy, perspektivy, eh, tak jsem si jistý, že bychom to mohli zvážit a eh, že bychom to hodnotili z tohoto hlediska eh, co nám v střední a východní Evropě chybí, to je kvalita projektu, rychlost implementace a schopnost absorbovat peníze, které jsou těmto zemím alokovány ze, ze strukturálních fondů. Eh, pokud jde o eh, projekt White Coach, tak eh, tady je jasné, že ani peníze z fondu soudržnosti, ani jiných fondů nemohou být na takový projekt použity. Děkuji slovo Malusi Anderson. Hovořil jste o dodržování práv, cestujících na vysoké úrovni a víte, že parlament se této problematice věnuje s velkým závazkem mnoho let a máme také souhlas napříč politickým spektrem, jak tedy vidíte ve světle usnesení 12 abyste zajistil, že všichni cestující, včetně cestujících s postižením a s omezenou hybností, mají přístup k informacím, včetně eh, cestujících v letecké dopravě, že mohou tito cestující vymáhat svá práva a zároveň se mohou domáhat také očkodnění za třeba spoždění. Zda toto může vzniknout jenom v situaci, kdy nebylo možné, aby letecká nebo jiná dopravní pro společnost tomu to nemohla zabránit. Sice jsme urazili velký kus cesty, ale velký kus cesty nás ještě čeká a měli bychom zachovat eh, lůžkové vozy. Děkuji mnohokrát. Pokud jde o práva cestujících, tak naprosto souhlasím. Uh, Ehm, je eh, správná vaše eh, analogie, že jsme urazili kus cesty, ale ještě kus cesty nás čeká. A také si uvědomuje, že parlament se eh, zasazuje o práva cestujících ve všech druzích dopravy. Co nás čeká? Budeme se muset podívat, jakým způsobem bychom mohli práva cestujících ehm, realizovat v novém systému, systému intermodální dopravy. Pokud například přesedáte z vlaku na letadlo, na loď, jak zajistit, aby tam byla respektována práva cestujících. A další věc, která nám dělá starosti, pokud se podíváme na práva cestujících v letecké dopravě, pouze 5 cestujících v letecké dopravě dostalo očkodnění za porušení vlastních jejich vlastních práv. A někdy je tomu tak proto, že pravidla jsou příliš komplikovaná. Někdy také proto, že nemáme schopnost v členských státech tato práva vymáhat. A myslím, že bychom měli pomalu, ale jistě zahájit řízení pro nedodržování pravidel tak, aby lidé měli úřad, e, na který se mohou obrátit, aby nutně nemuseli e, vést celou věc k soudu, aby se mohli obrátit na úřad se žádostí o e, kompenzaci. Pokud jde o občany s omezenou hybností, tam budu spolupracovat s paní Tysenovou, e, především na aktu dostupnosti v Evropě. Eh, chceme zajistit, aby občané s omezenou hybností měli stejná práva jako ostatní cestující. Já si dovolím stručně inzerovat novou eh, aplikaci, kterou si můžete stáhnout eh, z stránek komise, kde se problematika handicapu ošetřuje, kde třeba je to přístupné i osobám se zrakovým postižením. Máme to i pro smartfony, tam se můžete skutečně dotknout a zjistit, jak situace pro vás vypadá. Zaskun Bilbao, Bilbao Baran, Děkuji a není paní Zaskun Bilbao Barandika. Děkuji, pane Ševčoviči. Čtvrtý železniční balíček existuje, protože třetí nebyl implementován. Zvolíte nový přístup v oblasti dopravy vy proto, abyste překonal odpor členských států a historické monopoly. V parlamentu panuje schoda na těch šesti zprávách, ale Rada není schopná se dohodnout na té politické části, což poškozuje podniky, které potřebují právní jistotu a také chtějí snižovat náklady na administrativu. Co se týče eh, směrnice o interoperabilitě a bezpečnosti, chcete ji implementovat? Existují studie, které se týkají dopadu čtvrtého balíčku na pracovní místa a investice. Eh, hodláte také prošetřit, co by znamenalo pro tyto oblasti, pokud by nedošlo k eh, zavedení čtvrtého balíčku? a jaký impuls hodláte poskytnout pro společný podnik Bezpečná železnice? Děkuji mnohokrát za tyto dotazy. Děkuji mnohokrát za tyto dotazy. The, I, I can, I, I can tell you the, Mohu vám říci, eh, že právě tuto problematiku znám dobře a je to pro mě důležité. První prioritou by bylo zachovat tento balíček pospolu, protože se nám daří postupovat v po technické stránce na přípravě balíčku, ale byla by škoda, aby díky pokroku na technické straně, když zůstávají problémy eh, se zprávou a řízením, abychom se tomu eh, to přestali věnovat. Zároveň nechci přicházet k vám s pátým železničním balíčkem. Byl bych rád, kdyby čtvrtý balíček byl tím posledním po mnoho let a pokud se nám podaří vyřešit většinu zbývajících otázek, Můžeme mít různé modely, můžeme mít model, který zajišťuje oddělení provozovatele infrastruktury a poskytovatele služeb, dopravce třeba, eh, kde to přineslo vynikající výsledky. Také si však uvědomuji, že v některých členských státech je právě toto oddělení vnímáno jako krok, který by ohrozil zaměstnanost případně postavení těch společností na trhu. A já jsem samozřejmě připraven naslouchat a sledovat sociální aspekty. Zásadní pro nás je transparentnost finanční, eh, spravedlivá soutěž a pro nás je také zřejmé, že bude období přechodu, kdy zajistíme uh, rovné podmínky pro soutěž všech operátorů, provozovatelů, aby se skutečně celá železnice dostala na novou kolej, aby už nebylo nutné uvažovat o pátém železničním balíčku. Das, der nächste Redner ist Další řečník je Luis de Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Evropská unie musí nutně přeměnit sektor dopravy v efektivní způsob dopravy, který zohledňuje ekologické aspekty a také potřeby podniků i občanů. železnice stále ještě nepřepravuje odpovídající procento eh, cestujících a zboží. Potřebujeme zde rovnováhu, ale některé členské státy skutečně se velmi zdráhají otevřít své trhy. Ten odpor je velmi silný. Je třeba dosáhnout silnější liberalizace a rychlejšího otevření národních trhů. Provozovatelé infrastruktury, které stále ještě požívají velká privilegia, musí být donuceni k tomu, aby zvolili jiný přístup. A jak to vypadá s ložkou o vzájemnosti? Děkuji. Vaše otázka je skutečně aktuální a nejlepší podporu, kterou mohu nabídnout, pro, je podporovat obě části balíčku společně. Musíme dosáhnout pokroku jak v technické oblasti, tak v oblasti řízení a zprávy, politickou část tedy. Pokud eh, se to nezdaří, a pokud členské státy a by měli pocit, že jsou znevýhodněny, že není tedy rovná hospodářská soutěž, že v jedné zemi e, lze přidělovat státní zakázky bez výběrového řízení, e, bez e, zadávacího řízení, A bez dostatečné finanční transparentnosti se pak stane to, že finanční prostředky, které jdou společnostem na údržbu infrastruktury se naopak použijí pouze na posílení pozice operátora a ten operátor, provozovatel je použije jenom na to, aby zvětšil svůj podíl na trhu, aby získal podíl ve firmách, které e, jsou jeho konkurenty v sousedních státech, tak vznikne problém a ten problém musíme řešit. A já to vidím tak, že tento problém lze řešit jenom díky finanční transparentnosti, jasným pravidlům a doufám také, že s určitými přechodnými obdobími, která nebudou tak dlouhá. A to zcela jistě je řešení, které bych preferoval, protože pokud se vydáte cestou doložky vzájemnosti, tak reciprocity, tak byste vyvolali opačný účinek. Místo, aby se trh integroval, místo, aby se vytvářel Eh, skutečně společný evropský prostor pro železnice, nastala by fragmentace, vytvářely by se nové bariéry na trhu a přesně tomu bych se rád vyhnul. Proto chci vyzvat vás všechny, ale zvláště radu k tomu, aby eh, našli eh, životaschopné řešení na technické i politické úrovni. Děkuji a jako další Inés Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Pane Ševčoviči. Junckerový program má podpořit zaměstnanost a ekonomiku. A jsou naplánovány na tento program prostředky v relativně vysoké část, produkce. Ale je zde otázka, jak bude komise konkrétně postupovat. Nyní v hospodářské krizi mnoho členských států není schopno financovat projekty. Budete dostatečně flexibilní, tak abyste zajistili, že investice se navzdory tomu uskuteční? Máte pro tuto oblast nějaké zlaté pravidlo? A jak to vypadá s členskými státy, které nemají přeshraniční propojení. To je věc, která často působí potíže a dále potřebujeme sociální balíček pro zaměstnance v oblasti dopravy. Zde čelíme často sociálnímu dumpingu. Kdy můžeme očekávat návrh na takovýto sociální balíček? Děkuji. Děkuji vám, děkuji za obě otázky. Eh, pokud jde o investiční balíček, eh, o němž jsem hovořil, tak je jasným závazkem eh, od eh, nově zvoleného předsedy komise že během tří měsíců přijdeme s balíčkem pro investice 300 miliard a návrhem na jeho využití. A já mám to štěstí, že jsem designovaným komisařem a pokud tedy mi dáte důvěru, tak pokud tak právě oblast dopravy a vesmíru je jasná, alokace finančních prostředků je tam jasně předepsána a také věřím tomu, že v této oblasti budeme mít projekt, který bude nejatraktivnější právě pro partnerství veřejného a soukromého sektoru. A pro takovou diskus, eh, diskusi musíme spolupracovat s investičními bankami, zvláště s Evropskou investiční bankou, která si myslím, že může dělat více, ale také s pojišťovnami, penzijními fondy a tak dále, kde jsou finanční prostředky, ale tyto prostředky nejsou směrovány správně. Nejsou směrovány tam, kde bychom měli posílit infrastrukturu. A pokud jde o flexibilitu, stabilitu a růst, o tom se diskutovalo dlouho. E, pakt stability a růstu byl již novelizován a byly tam zavedeny e, doložky flexibility, k tomu původnímu paktu růstu a stability. A já jsem přesvědčen, že musíme hledat cesty, jak investice z veřejných zdrojů využít, abychom se snažili dosáhnout růstu, ale ne na úkor veřejného zadlužení. A myslím si, že to bude zásadní zvláště pro další, pro tuto komisi, pan Moskovič a pan Katajnen budou zcela jistě této problematice věnovat velkou pozornost, budou také spolupracovat na řešení těchto problémů a já jsem přesvědčen, že i v tomto rámci s finančními prostředky, které jsou pro dopravu dostupné, můžeme pomoci vytvořit tento investiční balíček. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás srdečně, pane designovaný komisaři. Má otázka se rovněž týká práv cestujících a vítám eh, to, co jste právě řekl mé kolegyni eh, o intermodalitě a také o prosazování práv cestujících. Myslím si, že jste zmínil skutečně ty klíčové věci. A eh, má konkrétní otázka. Po přepracování směrnice o práv cestujících v rámci jeho přepracování skutečně se zaměříte na práva cestujících, protože v poslední době tomu tak nebylo. A další otázka. Eh, máme tady celou eh, velké množství legislativy, které tak říkají vychcí ve vzduchu například eh, nařízení 281, týká se to letecké dopravy a důvodem jsou samozřejmě neschody Což je ovšem škoda, protože tady parlament, komise a rada nemohou se tedy zhostit své legislativní úlohy a vlastně za ně to přebírá Evropský soudní dvůr. A já se ptám, jakým způsobem chcete překonat tuto blokádu tak, aby legislativní kompetence byla opět v našich rukou. Děkuji. Děkuji za tuto otázku a naprosto souhlasím s tím, že pokud e, nejsou jasná pravidla, musí zasahovat soudy. A myslím si, že nedávná rozhodnutí Evropského soudního dvora o náhradách za porušení the ruling e, za porušení práv cestujících v letecké dopravě. E, to je něco, co je velmi důležité a zcela jistě to ukazuje správným směrem. Musíme být tedy mnohem přesnější v našem zákonodárství. A pokud se týká eh, celé této problematiky, eh, budeme se snažit pravidla upravit jednak ve světle judikatury a rozhodnutí Evropského soudního dvora z poslední doby na straně jedné, ale současně, jak správně uvádíte, budeme brát ohled na to, že právě cestující musí být středobodem těchto úprav. Pokud bychom se nezasazovali o práva cestujících, tak by situace v dopravě byla mnohem horší. Víme, jak je problematika přebukování letu, když cestujete do zahraničí, eh, kolikrát nevíte, zda vůbec se do daného letadla dostanete, které jste si zarezervovali. Eh, a jsou také další omezení, která komplikují život cestujícím, zvláště třeba pokud cestují s rodinou. A to vše by se mělo řešit. Pokud jde o problematiku Gibraltaru, tak souhlasím s vámi, že je politování hodné, že v důsledku bilaterálního problému musíme pozastavit několik nových právních úprav, a i přesto, že komise musí respektovat zásadu neutrality, já jsem připraven s vámi spolupracovat a s radou e, s tím, že budeme moci řešit tento problém, tuto legislativu co nejdříve. Děkuji vám. Tanja González Peñas, aber ich muss jetzt auch mal Nyní má slovo e, Tania González Peñas, ale musím opět vyzvat dezignovaného komisaře, aby dodržoval čas. Děkuji. Děkuji. Strategie Evropa 2020 chce podpořit inteligentní růst a také růst, který bude inkluzivní, ale dopravní politika soustředuje své zdroje a zájmy investorů jsou tady závažnější, ale například dostatečně se nepodporuje veřejná doprava. Také je tady otázka mítného a e, dále budování letišť, které nemají téměř žádné cestující, či e, vytváření, budování silnic, které nejsou potřeba. Jakým způsobem můžete zajistit, že dopravní politika skutečně bude sloužit občanům a jejich potřebám? A samozřejmě doprava je zásadní služba. Ale není možné, aby se tady jak si věnovala pozornost pouze ekonomickým zájmům průmyslu. Děkuji. Děkuji vám za otázku. Samozřejmě dotkla jste se tématu, které je velmi důležité a e, které e, poroste ve svém významu do budoucna a tím tématem je veřejná doprava, hromadná doprava, protože zvláště v aglomeracích, ve velkých městech, Eh, si myslím, že nelze nadále eh, pokračovat eh, v současném statu quo, kdy podniky a zvláště naši občané ztrácí čas v dopravních zácpách ehm, a zároveň se ničí životní prostředí znečišťujícími látkami ve vzduchu a zvláště v době dopravní špičky se města stávají neobyvatelnými pokud si mohu dovolit tento výraz. A myslím si, že bychom měli podporovat trvale udržitelnou veřejnou dopravu, protože to je řešení, které je příznivé k životnímu prostředí a myslím, že je uvítají také občané. A samozřejmě eh, bude také brát ohled na téma, které je v Evropě velmi důležité. Ztrácíme procento našeho HDP jenom proto, že trávíme tolik času v dopravních zácpách. A pokud jde o potřeby občanů, já jsem připraven na veřejné konzultace s kýmkoliv, kdo by chtěl situaci zlepšit ve vlastní zemi. Jsem ochoten spolupracovat s městy, ale dokonce také vím, že Ehm, pak by členské státy kladly otázku subsidiarity. Envy může také vždycky zvažovat, jak řešit problém nepřístupnosti, špatné dostupnosti dopravy tím, že třeba eh, lze využít jiný mechanismus, jako například povinnost veřejné služby a podobně. Eh, Děkuji a nyní má slovo Keith Taylor. Teď, pro, teď prožívám krizi identity. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Ševčoviči. Jaká konkrétní opatření bude komise integrovat eh, veřejné zdraví právě do dopravní politiky ve světle vědeckých důkazů o případech rakoviny, respiračních onemocnění a kardiovaskulárních onemocnění, to vše e, související s dopravou. Souhlasím s vámi naprosto, pane designovaný komisaři, že 26 tisíc úmrtí na silnicích v EU je číslo naprosto nepřijatelné, ale nezapomínejte na to, prosím, že ve Spojeném království 29 tisíc lidí e, umírá na důsledky znečištění ovzduší. Děkuji vám za tuto otázku. Myslím si, že jste právě jasně ukázal, jak doprava souvisí s řadou dalších oblastí, které jsou tak zásadní pro blaho občanů Evropy. Co tedy můžeme konkrétně dělat? Ptáte se na to. Já si myslím, že budeme samozřejmě moci využívat všechny možnosti, které máme k tomu, abychom snížili počet eh, obětí silnic. Eh, musíme zlepšit infrastrukturu, modernizovat infrastrukturu, eh, zlepšit třeba osvětlení silnic a podobně. A samozřejmě také využít k tomu finanční prostředky z evropských fondů. Musíme také realizovat důležité cíle, pokud jde o těžká zranění. 26 tisíc lidí, kteří zahynou na dopravních nehodách, to je příliš mnoho, ale 250 tisíc lidí, eh, to je ještě horší. A pokud jde o pokud jde o znečištění ovzduší, já jsem eh, o tom také eh, stručně hovořil právě znečištění ovzduší je naprosto nepřijatelné, zvláště pokud se podíváme, co se děje v našich městech v dobách dopravní špičky. To je naprosto nepřípustné. Co tedy můžeme dělat? A právě tady na tomto místě se musíme snažit hledat tu eh, eh, hranici mezi kompetencí EU, kompetencí státu a kompetencí měst, protože právě města jsou nejlepšími místy pro navrhování dopravní politiky pro občany. Ale současně jsem připraven spolupracovat s městy, s občany, s využitím existujících platform, například platforma EU pro veřejnou dopravu, platforma veřejné mobility a dalšími, protože to je něco, co můžeme lépe uplatnit v celé Evropské unii. Grazie, signor Presidente. Gentile Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, odvětví dopravy tvoří 24 znečištění skleníkových plynů. 24% tedy připadá na silniční dopravu. Nebylo by ho... Vozy s alternativním pohodem se neprosadily, jejich podíl je směšný, potřebujeme alternativní technologie, elektroautomobily či automobily, které využívají stlačený plyn. Myslím si, že Lobbysté, kteří lobují za fosilní paliva, jsou velice silní, ta celá lobby je velmi silná a brání trvale udržitelným alternativním řešením. Pane komisaři, chcete zůstat i nadále rukojmím této lobby na úkor občanů a životního prostředí a ve prospěch nadnárodních koncernů, či podniknete něco pro to, abychom měli revoluce v oblasti v odvětví dopravy, abychom se konečně zbavili fosilních paliv, paliv a šli cestou jiných možností pohonu. Pak se také hovořilo o trase Lyon-Turino, změnilo to kolegyně, vy jste k tomu nic neřekli, tak já se k tomu krátce vrátím. Jistě víte, že tato trasa Lyon-Turín je železniční trasa, která je podpořována prostředky evropskými, jedná se tedy o vysokorychlostní, mělo by se jednat o vysokorychlostní spojení, ale není, takže se to vlastně používá nezákonně, ty peníze. Děkuji. Pokud jde o skleníkové plyny a inteligentní vozidla, která by eh, využívala alternativního pohonu, eh, tady si myslím, že bychom měli překonat dilema slepice a vejce tam, kde by poten, uh, uživatelé těchto automobilů váhali s koupí uh, eh, tohoto typu vozidel, protože není dostatečná infrastruktura pro uh, nabíjení um, nebo doplňování tohoto paliva. Eh, současně si eh, poskytovatele těchto nabíjecích služeb eh, netroufají šířit, rozšiřovat tu síť, protože není dostatečná poptávka. Musíme tedy podporovat inteligentní vozidla, alternativní paliva, pohyhon jako elektřina, vodík, CNG, a tyto nové technologie a současně zajistit, aby eh, evropské financování pro síť TNT eh, také splňovalo jednu z podmínek, tedy eh, aby při vývoji infrastruktury také byla respektována potřeba infrastruktury pro alternativní paliva, alternativní pohon. A Teprve pak se nám podaří dostat více těchto inteligentních vozidel na naše silnice. A nyní Georg Mayer. Pane Ševčoviči, já jsem neřazeným poslancem a bohužel jsem poněkud diskriminován v tomto parlamentu, takže vám nemohu použít otázku v pětiminutém slotu, ale ve tříminutém slotu, ale e, já věřím, že se nám to dobře podaří zvládnout. Víte, že Rakousko je transitní zemí číslo jedna od rozšíření EU směrem na východ a e, projekty, které jsou důležité, tady byly zmíněny. Tady máme dva projekty, které se týkají tunelů v Rakousku. Já se vás ptám, jak vypadají vaše priority pro této projekty a eh, zda hodláte něco, eh, jak si připravit v oblasti skutečného financování prostřednictví Evropské unie a dále něco k eh, Rakousku jakožto transitní zemi. Chcete něco učinit proti nákladním automobilům, které jezdí po Evropě a které jsou v podstatě ve stavu, kdyby se měla dáta do šrotu? Děkuji. If, I may to ask you... Eh, jestli se můžu zeptat, eh, u těch tunelů myslíte na mysli nějaké konkrétní tunely, anebo obecně tunely, protože to asi nebylo přetlumočeno. Jsou to dva kun- tunely, Koarm tunel a tunel Semering Basis. Here I uh, just would have to... Dobře, tady budu a to se týká i těch předchozích otázek na tunely. E, vy víte, jak těžká, složitá a intenzivní byla diskuze o projektu TNT a e, také víte, že všichni z nás, Evropský parlament, komise i rada, se shodli, že pokud chceme dosáhnout pozitivního posunu, jasné pozitivní změny v evropské infrastruktuře, musíme zaměřit fondy, které máme k dispozici, na dosažení reálného, hmatatelného zlepšení dopravní infrastruktury a proto se plánovalo e, postupovat podle schválených projektů, schválené metodologie, tak aby všechno bylo důkladně prodebatováno a schváleno Evropským parlamentem a radou. A e, jakmile e, to tak nastalo, tak v podstatě ten seznam projektů je pro mě v podstatě evropský zákon, protože vy jste to odsouhlasili. A my jsme nyní ve fázi implementace, ve fázi provádění toho, co jste schválili sdíleli. A to také bude mým úmyslem u všech těchto projektů. Pokud jde o e, velké e, kamiony, tak e, tady bych asi potřeboval více než 7 sekund, ale předpokládám, že tato otázka ještě zazní, takže musím se omluvit, protože pan předseda velice přísně hlídá čas. Nyní má slovo Christine Revol Dalon Bonfoy. Děkuji vám, pane předsedo. Moje otázka, pane designovaný komisaři, se týká čtvrtého železničního balíčku. Rozumím vašemu odhodlání, aby se diskutovalo o železnicích komplexně, ale pokud se nerozvine diskuse na politické úrovni, jste připraven také eh, vzdát technický balíček, který je výsledkem velké práce tady, ale také v radě, také v komisi, tam, kde se podařilo nalézt konsenzus, jak jsou tyto věci provázány a dále. Eh, Evropská železniční agentura stejně jako ostatní agentury v Evropě musely snížit rozpočet o 5%. Ehm, zajímalo by mě, když se podíváme na technickou stránku balíčku, jak předpokládáte, že budete, eh, bude tato Evropská agentura fungovat do budoucna. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, paní. Pokud jde o agentury, tak to je v podstatě takové strašidlo z minulosti, které vás bude strašit i v budoucnosti. Já jsem kdysi vyjednával o e, nových e, pravidlech pro e, agentury v Evropské unii, nicméně dobré je, že agentury jako je ERA jsou agenturami budoucnosti. Nyní je pouze v počáteční fázi, kdy se teprve buduje. A já vám mohu říci, že bych očekával, tak pokud si pamatuji, eh, tato agentura si rozšíří o 43 eh, nových pracovních míst, čili personálu bude eh, už kolem 200, což bude značný nárůst. A jak to vnímat v celkovém klimatu 5% úspor a škrtů, což je bolestné pro všechny instituce a agentury, tak tady Eh, máme možnost financovat eh, experty pracující pro ERA eh, e prostřednictvím poplatků, které se budou vybírat za autorizační práci, kterou bude tato agentura provádět. Agentura ERA e je velmi očekávaná u železničního sektoru. E, ti se rádi zbaví těch 26 tisíc vnitrostátních předpisů a také se tím zkrátí čas například na schvalování e, nových vozidel. Dnes, když chcete schválit novou lokomotivu například, tak to trvá e, dva roky, trvá to 6 milionů euro a musíte to udělat v každém členském státu zvláště. Nyní ten proces bude rychlejší, kratší a dokumentace bude platná ve všech členských státech. Takže tady můžeme jasně e, prokázat, že to jsou dobře vynaložené peníze a e, Evropská železniční agentura si zaslouží vyšší počet zaměstnanců. E, nyní se dostáváme k otázkám výboru ITRE. Nyní tedy vítám předsedu tohoto výboru, pana Buska. Nyní je na řadě paní Angelika Niebler. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Zdravím vás. Nic jsme se tedy dostali do oblasti vesmíru, z oblasti dopravy. A mám otázku, která se týká Galileo. Galileo to je jedna z našich největších projektů v Evropě, který Evropský parlament vždy jasně podporoval. A má první otázka. Pokud budete pod ve vašem úřadu, budete prosazovat eh, Galileo stejně silně jako vaši eh, předchůdci v úřadu a dále, co říkáte, nebo co učiníte pro to, abyste se vyhnul spožděním při dalším budování Galila. Na začátku jste sám říkal, že to se týče těch posledních dvou satelitů, které byly vyslány na oběžnou dráhu, že tam došlo k potížím a dále. Co zvažujete s ohledem na patenty, které jsou eh, jak vyvíjeny kolem Galila, konkrétně Eh, vypracováváte nějaký režim patentního práva, aby se měli jasně dořešenou otázku využívání Galila a dále. Eh, což je, jak hodláte využívat Galileo, jak mám tím na mysli, jak užívání pro veřejné účely, tak také využití komerční. Děkuji. Děkuji vám, paní Nibler. Na vaši první otázku odpovídám jednoznačně ano. Já si myslím, že už pracujeme na projektu Galileo velice dlouho a jsem rád, že můj předchůdce, místo předseda Tajany, odvedl tak skvělou práci a provedl v podstatě takový e, úklid. Nyní jsme na správné cestě, máme dost financí, máme dobré lidi, kteří na tomto projektu pracují a máme jasný časový plán e, dalších akcí Eh, v současnosti nebo nedávno se konalo, konalo zasedání e, vyšetřovacího výboru, konalo se v Moskvě, takže e, musíme počkat e, na výsledky, to je takzvané injekční anomálie, tedy že nebyly ty satelity vypuštěny tam, kde jsme původně plánovali. Já si nemyslím, že o ně přijdeme. Pouze musíme přijít na způsob, jak využívat potenciál těchto satelitů, přestože jsou na jiné oběžné dráze, než potřebujeme. Tady ovšem musíme počkat na jasné e, závěry e, vyšetřovacího výboru ohledně toho, co přesně e, se při tom odpalu pokazilo, protože my potřebujeme, aby byli ve správné konstelaci a ne někde na oběžné dráze, eh, kde nevíme, jak je využít. Takže eh, musíme se zabývat otázkou, zda máme eh, pokračovat s vypouštěním satelitů tak, jak je naplánováno, anebo, což bych já volil spíše, počkat, než budou vyřešeny všechny technické závady a nedostatky, abychom teprve poté mohli pokračovat s vypouštěním. Příští rok má být spuštěn, vypuštěn RIN, RIN 5, který vypustí pět satelitů a to nám snad e, to nám snad pomůže dostat Galileo do správné konstelace. Nyní má slovo pan Sergej Staníšev. Vážený pane předsedo, vážený pane Ševčoviči, já vás velice vítám na tomto slyšení. Nejprve bych chtěl říct, že eh, já jsem měl možnost eh, pozorovat vaši práci v mandátu současné komise. Eh, pracujete velice energicky a efektivně a já vám přeji to tež i v příštím mandátu. Já mám velice jasnou vizi ohledně rozvoje vašeho portfolia, které je velice široké a složité a chtěl bych se vás zeptat konkrétněji na to, jaký je váš názor na evropskou vesmírnou politiku a jaké jsou klíčové iniciativy, které chcete na tomto poli zahájit. Zejména hodláte představit politiku Eh, nezávislého eh, přístupu k vesmíru. Eh, pro Evropu to může být jedním z největších problémů v prosinci na, schů, na ministerské schůzi ohledně ESA. A jaká další opatření učiníte v oblasti průzkumu vesmíru, který je jedním z prioritních oblastí v vesmírné politice? Děkuji za laskavá slova, ale myslím si, že e, energie a e, e, efektivita to jsou ta klíčová slova pro vesmírnou politiku Evropské unie a pokud jde o dopravu, tak jestliže to platí tam, platí to i pro vesmír. Jak říkám, já si myslím, že nejdůležitějších pět, že nás čeká nejdůležitějších pět let ve vývoji evropské vesmírné politiky. Eh, chceme plně rozvinout program Galileo, eh, což znamená eh, téměř 30 satelitů podle toho, kolik jich bude na orbitu a kolik jich bude tvořit záložní kapacitu pro případnou náhradu. Zároveň chceme pokročit s programem Copernicus, kde chceme vypustit 12 takzvaných eh, pozorovacích satelitů. Galileo bude využíváno spíše pro systémy eh, GPS a pro podobné úkoly a také pro e, udržování času, časomíry podle atomových hodin, e, které jsou důležité například pro přesné časové údaje všech finančních transakcí, je to důležité pro obchody na burze, zkrátka v globálním finančním trhu. E, proto si myslím, že pro Evropu je naprosto zásadní, abychom měli nezávislost, aby nás nikdo nemohl zkrátka vypnout, jen protože nemáme vlastní vesmírnou autonomii ekonomii. A pokud jde o odpalovací zařízení, tak už probíhají analýzy a přípravné práce eh, ohledně toho, eh, jak můžeme navrhnout eh, RIN 6 nebo RIN FM a já bych byl proto, abychom neměli pouze mal, velká odpalovací zařízení jako RIN 5 ale, a malá jako Vega, ale také střední odpalovací zařízení pro operace, které nyní provádějí rakety Cyrus. Nyní má slovo pan Evžen Tošenovský. že čeština patří taky do vašeho jazykového portfolia. Eh, má otázka bude také v oblasti kosmické politiky, protože to patří výboru ITRE. Můj dotazní agentura pro evropské systémy družicové navigace, agentura GSA, hraje a bude hrát eh, v projektu Galileo a EGNOS velmi důležitou roli. Nemyslíte, že by bylo vhodné využít synergických efektů a získaného know-how Neměli bychom do budoucna přenést na agenturu GSA další úkoly spojené s programem Copernicus, případně dalšími kosmickými projekty, protože vytvářet nové agentury pro další kosmické projekty by bylo asi e, příliš nákladné a také neúčelné. Děkuji. Tovženovskému nejen za otázku, ale za... Děkuji panu Tošenovskému nejenom za otázku, ale také za to, že mohu jednu z otázek zodpovědět ve své mateřštině, protože vím, že pan Tošenovský mi bude hovořit, i když budu rozumět, i když budu hovořit slovensku. Co se týče budoucnosti agentury GSA, jejíž sídlo je v Praze, zde je evidentní, že taková prioritní úloha na budoucí období bude to, jakým způsobem zkomercionalizovat ty možnosti, které bude nabízet systém Galileo jak zabezpečit to, čemu se anglicky říká business uptake. To je totiž skutečně velká úloha, neboť Galileo je zde pro evropské občany. Galileo je zde proto, aby ho využívali evropští podnikatele a bude mít tedy velmi širokou úlohu, širký úkol. Tady jsme hovořili o systému EGNOS, neměli jsme moc času, takže jsme si nestihli říct vše. EGNOS je systém, které který využívají více než 100 letišť v Evropě. A to proto, že je mnohem levnější než velmi nákladná technologie, kterou využívají velká letiště. A EGNOS je také mnohem modernější. Jsem přesvědčen o tom, že uplatnění a využívání výsledků a údajů, které získáme ze systému Copernicus, budeme muset nasměřovat tak, abychom našli nejoptimálnější využití těchto informací. Když jsem se připravoval na dnešní schůzku, tak jsem se dočetl, že Kopernikus bude denně produkovat jeden betabyte informací. Musel jsem se podívat, co to je za číslo. A to je jednička a za ní následuje 15 nul. To je tak obrovský rozsah informací, že je zjevné, že budeme muset eh, najít způsob, jak tento problém s tím obrovským eh, množstvím informací dořešit, jak informace využít. Je jasné, že agentura v Praze Toto bude jedna z možností, na které se budeme muset jako komise podívat. Dále musíme zajistit, aby informace které z Koperniku bude čerpat Frontex a dále agentura pro životní prostředí a další agentury, například agentura pro námořní bezpečnost, byly nasměrované tak, aby každá ta agentura mohla mít užitek z tohoto nového systému. Dyní, a nyní má slovo Dominik Rike a ten sedí za vámi. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane designovaný komisaři, zeptám se vás na otázku vesmíru, protože to je aktuální téma nyní, ale je to pro vás také aktuálně pro nás ve výboru pro dopravu. Pokud jde o vesmír, tak se chci zeptat, zda se shodnete se svými kolegy v komisi, kdy, že by se mělo připravovat podpora průmyslových eh, aplikací, které by mohly eh, projekt Galileo použít pro pozemní Eh, účely s tím, že toto by eh, bylo velmi užitečné. A druhá otázka je, zda předpokládáte v komisi posílení finančních eh, prostředků právě na tento vesmírný program a nakonec da, podporujete úplnou liberalizaci systému kabotáže a zda se shodnete s kolegy eh, také eh, na eh, nové směrnici k této problematice a zda předpokládáte vytvoření agentury pro silniční dopravu. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji vám pane eh, místopředsedo. Eh, za prvé eh, musíme samozřejmě podporovat prostřednictvím regulace ten využití Galilea pro eh, biznis. Z právního hlediska eh, si to můžeme dovolit a měli bychom to udělat. Například proto, abychom zajistili, že nové přijímače systému, jako jsou ICOL, budou zcela jistě kompatibilní se signálem Galilea. Všechno vybavení, eh, které se týká záchranných a pátracích akcí v krizových situacích. Tady máme velice silnou regulační eh, pravomoc a měli bychom zajistit, aby to všechno bylo kompatibilní s Galileem a musíme e, spolupracovat s průmyslovým sektorem a s agenturou Galileo, e, protože e, ta má ve svém portfoliu právě rozvoj strategií, které mají zajistit, že signál Galilea, až se bude vysílat, bude široce přijímán, což poskytne nový impuls evropskému průmyslu, protože Galileo bude špičková nejmodernější technologie a bude přesnější než to, co dnes známe eh, jako eh, GPS. A eh, proto musíme udělat všechno, co udělat lze, aby byl Galileo patřičně využíván. Pokud jde o odpalovací zařízení, to je velký úkol, ale já mám, chovám velké sympatie ke všem projektům, které zaručují naši autonomii v přístupu k vesmíru. Nyní má slovo Miloslav Ransdorf. Děkuji. Já dám také možnost panu eh, designovanému komisaři promluvit slovensky, protože se ho zeptám ve své mateřštině v češtině. Eh, já se domnívám, že je velmi významné, že poukazuje na možnosti eh, lodní dopravy. Zaujalo mě, že prý tedy na Dunaji je přepravní kapacita využita tak z 15 a tak se ho chci zeptat, co udělá pro eh, podobné možnosti jinde, například Eh, dověděl jsem se, že v Bělorusku uvažují o propojení západní Dviny a Dněpru, což by znamenalo vytvoření vodní cesty, která by čtyřikrát zrychlila cestu ze Středozemního moře do Baltického moře. Čtyřikrát. A samozřejmě také mě zajímá, zda by podpořil eh, ambiciozní projekt našeho prezidenta Zemana, to znamená spojení eh, Labe Dunaje a Odry, což by spojilo tři evropská moře a zároveň by to ovšem zasáhlo do legislativy v Německu, protože tam existují eh, v Braniborsku a v Sasku usnesení zemských sněmů, která se týkají lapských stupňů. Děkuji velmi pěkně. Eh- Děkuji mnohokrát i panu Ransdorfovi za to, že mi poskytl možnost odpovědět slovensky a za otázku, která, myslím, znovu potvrzuje, jakou budoucnost, jaký potenciál, potenciál by mohlo přinést, by mohlo přinést rozvoj vnitřních dopravních říčních a kanálových tepen v Evropě. Možnosti, které v této oblasti máme, jsou samozřejmě limitovány rozpočtem, ale já jsem velmi rád, že je vůbec máme, neboť díky Evropskému parlamentu máme projekty na splavnost Evropy ve výši, která je třikrát větší než dřív. Jsem velice rád, že zde máme i projekty na podporu říční dopravy. Program na JADES by měl umožnit to, abychom tyto prostředky využili jak na obnovu toho lodního parku, který se nám plaví po řekách a který je často velmi zastaralý a neefektivní, tak na zkvalitnění infrastruktury, hlavně přístavů a říční a kanálové infrastruktury, která je pro tento typ dopravy potřebná, ale také na vyškolení personálu, na to, aby tyto malé a střední podniky, které v této oblasti podnikají, aby tyto podniky se dokázaly lépe pohybovat v tomto náročném prostředí. A co se týče těch rozsáhlých programů, které zmiňoval pan poslanec, to je samozřejmě otázka, do jaké míry by zapadly do struktury TNT a do jaké míry by jejich posuzování bylo ovlivněno celkovými finančními možnostmi. Děkuji a nyní má slovo David Colben. Vážený pane designovaný komisaři, nesouhlasil byste s tím, že Evropská unie by neměla plýtvat penězi daňových poplatníků na nákladné prestižní projekty, které nenabízejí žádnou výhodu daňovým poplatníkům, konkrétně Španělsku, Portugalsku, které eh, jsou devastovány těmito obrovskými prestižními projekty, konkrétně projektem Euro. A nemáte pocit, že právě Evropský vesmírný program není eh, podobně eh, megalomanský. Evropa vydává obrovské prostředky, aby konkurovala Američanům. A programy ba- eh, Galileo a další neměly by spíše, ne, ne, dá se říct, že špehují naše občany a naplňují kapsy evropské elitě s tím, že ostatní si musí utahovat opasky. Neměli bychom zastavit tuto megalomanskou absurdní fantazii, která je vždy na úkor občanů. Zcela jistě trh dokáže lépe eh, řešit problematiku eh, eh, vesmíru, jako například máme Virgin a další společnosti a další, než dokáží aparátčici Evropské unie.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 Jakožto dezignovaný komisař bych snad měl také možnost vyjádřit, které otázky se mi nelíbí. Ale mm, rozhodně nám to přináší do diskuse také témata, která považujete za důležitá a chcete o nich diskutovat. Ale já si myslím a e, také z mých předchozích vyjádření jistě jste spozorovali, že nesouhlasím s vaším popisem e, evropské vesmírné politiky a nesouhlasím nesouhlasím ani s vaším pohledem na to, jak by se evropské prostředky měly vynakládat a vynakládají, protože jsem naprosto přesvědčen, že Evropa potřebuje vesmírný program, potřebujeme nezávislost, potřebujeme autonomii, pokud jde o přístup do vesmíru a nejde jenom o prestiž. Prestiž s tím nesouvisí. My to potřebujeme pro náš průmysl rozvinutých technologií, inteligentní systémy dopravy. Musíme řešit problematiku eh, přeplněnosti, dopravní přeplněnosti našich měst a také to potřebujeme pro bankovní sektor. Pokud se zeptáte kolegů v londýnském City, se zeptáte, jak důležité jsou atomové hodiny pro finanční transakce v Londýně. A zcela jistě jsem přesvědčen, že bychom neměli spolehat na jeden jediný systém na světě, který, ačkoliv víme, že je dobrý, spolupracujeme s GPS eh, velmi dobře, myslím si, že Evropa je dostatečně zralá, dostatečně rozvinutá, aby měla vlastní systém, který eh, je nyní velmi podporován také našimi americkými partnery. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo Claudia Schmidt. Děkuji. Chtěla jsem ještě podotknout, že nyní jsme uh, prošli otázky z výboru IKRE. Děkuji za ně a děkuji také, že se dostavil pan předseda výboru IKRE a nyní má slovo Klaudia Schmidt. Ještě jednou děkuji. Společný hospodářský a ekonomický prostor potřebuje společný prostor dopravní, ale Momentálně existuje 30, 23 různých systémů mítného v Evropské unii a nyní zde máme novou debatu o zavedení mítného v Německu a tím se tady otvírá, jak je si zásuvka, kterou jsme po celá desetiletí usilovně zavírali. Pokud by se německé plány prosadily, tak pravděpodobně populisté v jiných zemích budou požadovat podobnou věc a asi ji také prosadí. To poškodí dopravu, povede k renacionalizaci silnic a Eh, povede myšlenku transevropských sítí ad absurdum. Infrastruktury a jejich provozování jistě patří k základním úkolům národního státu a smysluplné eh, propojení těch, těchto silnic a jejich možnost v eh, silnice využívat bez kriminace, to je zásadní úkol Evropské unie. Ptám se tedy, co si myslíte o společném evropském systému mítného, tak aby byly odstraněny diskriminující jednotlivé národní systémy eh, mítného? Eh, pokusíte se něco takového zavést? A co byste řekli německému ministru dopravy, až se s ním setkáte? Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že v Evropě máme určitý problém. Jsme totiž velmi dobří ve vytváření infrastruktury, ale stále hůře se nám daří tu infrastrukturu udržovat. Tedy investujeme velké peníze do stavby dálnic, železnic a podobně, ale nejsme schopni zajistit dostatečné investice do údržby této infrastruktury. A myslím si, že velká diskuse o internalizaci externích nákladů nám ukazuje, jak důležité je zapracovat všechny tyto účinky a zároveň mít takový zdroj financování, který by prostě dokázal ehm, spoplatnit ehm, uživateli využití infrastruktury podle toho, jak moc tu infrastrukturu využívá. A myslím si, že současná situace v Evropě je taková, že když projíždíte Evropou, eh, Eh, autem a máte zaplatit všechny eh, dálniční známky, ani neuvidíte z okénka svého auta, protože je celé polepeno jednotlivými dálničními známkami pro jednotlivé země. Měli bychom uvažovat o modernizaci takového systému. Myslím si, že eh, vzdálený systém je lepší systém na vzdálenosti založený nikoli než na čase máme technologii, která by to umožňovala zajistit, ale eh, nejsou k tomu ochotní členské státy. A samozřejmě zásada nediskriminace je zakotvená ve smlouvě. Eh, já si ji velmi cením a musíme udělat maximum, abychom ji respektovali. Tak je Boguslav Liberácký. Pani przewodniczący, panie komisarzu, pierwsze moje pytanie jest Pan Liberacký, děkuji mnohokrát. Ehm, moje otázka zní, ehm, máme nástroj pro propojení Evropy, který by měl podporovat investice do TNT. Jakým způsobem chcete zajistit rovnováhu mezi využíváním železnic a silnic? protože taková rovnováha zatím není v mnoha členských státech. Hovoříte hodně o infrastruktuře, ale chtěli bychom slyšet také, jak se díváte na tento projekt ehm, obligací projektových obligací a dalšího kapitálu, projektových bondů ehm, v rámci CF nástroje propojení Evropy. My potřebujeme komisaře, který by byl evropským ministrem dopravy a nikoli jenom projektantem eh, městských plánů. Eh, musíme řešit ruské embargo, a to nejenom na potraviny, nýbrž také v dopravě a naši dopravci eh, nemají co přepravovat. Tady nehovoříme o náhradách pro eh, producenty potravin, budeme hovořit také o náhradách za dopravu. Budete se věnovat této problematice v diskusích v komisi a také v diskusích s Ruskem. A nyní Francie zavedla některá pravidla souvisejících s dobou odpočinku pro řidiče a jinak váš životopis se mně konkrétně líbí. Thank you, thank you very much. Thank... Děkuji vám. A pokud eh, jde o první otázku, nalézt tedy odpovídající rovnováhu v TNT, eh, v síti TNT, v projektech, tady si myslím, že jsme se již shodli na tom, Eh, ale i tady v parlamentu, že by měl existovat primární seznam, eh, kdyby byly tyto finance rozděleny Eh, to znamená, 30 nástroje propojení Evropy by se mělo směřovat na úzká hrdla, problémy přeshraničního typu, tak aby toto všechno společně utvořilo evropskou dopravní síť. A myslím si, že právě toto by mělo být metodikou, která by měla mít zásadní význam pro eh, výběr projektů, které mají být financovány. A pokud se týká eh, projektových obligací, tak pokud uvažujeme, když se podívám na své období v Barozově komisi, tak e, dnes máme mnohem více představ, jak je využívat a zcela jistě podniky budou lépe využívat. Jistě musíme tento projekt přehodnotit, upravit a nalézt další inovativní cesty, jak zapojit soukromé investice právě do infrastruktury a rozvoje infrastruktury. A pokud je o ruské embargo, tak to je zcela nepochybně téma, o němž se bude v novém kolegiu komisařů diskutovat a pokud mi to odsouhlasíte, zcela jistě se budu snažit hovořit také s ruskými partnery. Andor Deli. Äh, Elnök úr, tisztelt Sefcsovics úr, az egyike a 9 eh, TNT folyosó. Vážený pane Ševčeviči, Chtěl bych zmínit koridor Rín dunaj což je důležité spojení pro to, abychom propojili západ a východ Evropy. Jde vlastně povodím Dunaje až k Černému moři. Pak se máme podunajskou strategii EU, která je důležitá pro vytvoření mobility a rozvoj mobility na vnitrozemských vodních cestách. Vnitrozemské vodní cesty se ovšem netýkají členských zemí Evropské unie, ale také zemí přidružených nebo zemí s kandidátským statusem. Týká se to Ukrajiny, Srbska Moldavské republiky a dalších zemí. Jakým způsobem hodláte zapojit země, které nejsou členy EU, do uskutečňování podunajské strategie, tak aby došlo k skutečnému rozvoji vnitrozemských toků v Evropě. Děkuji vám za tuto otázku. Máte naprostou pravdu, že koridor Rýn Dunaj bude nesmírně důležitý. A chtěl bych vám také poděkovat za e, otázku e, týkající se zemí, jako je Srbsko, Moldavsko, Bosna, Hercegovina a tak dále. E, já musím říci, že mě velice povzbudilo, jak jsou tyto země nadšené z dunajské strategie. To byl nový přístup, byla to první z takzvaných makrostrategií, které byly vyvinuty pro tento region a a podle mě to kouzlo makrostrategií spočívá v tom, že díky přehledu komise o situaci v členských státech a v sousedních státech dosáhnete mnohem lepší synergie mezi různými nástroji financování a mezi různými fondy, které se tak dají vynakládat na lepší projekty, které jsou lépe integrované a přinášejí více přidané hodnoty na evropské úrovni. A e, tento přístup e, bych prosazoval i v tomto případě, protože je poměrně jasné, že naší hlavní prioritou e, je pokrok a v příští fázi dokončení vývoje transevropské sítě ale my víme, že to nekončí na hranicích Evropské unie, že potřebujeme, aby sítě pokračovaly i do sousedních zemí. A to by bylo mnohem lepší pro evropské občany i e, společnosti. E, bylo by to pro ně lepší, aby mohli šířit evropské znalosti, evropské standardy, evropskou legislativu do těchto oblastí, e, protože to zlepšuje sousedské vztahy, e, pomáhá to ekonomice a je to dobré pro občany. Nyní má slovo Vicky Mayer. Děkuji. Děkuji, paní. Děkuji, pane předseda. Mám tři otázky. Ta první se týká toho fiaska, eh, vyslání satelitů z minulého měsíce. Já nejsem členem výboru ITRE, ale rád bych, ráda bych věděla, jaké budou důsledky tohoto nešťastného, nepodařeného startu Galilea a jak chcete v budoucnu zabránit tomu, aby eh, opakovaně došlo k tomu, že něco, co financuje daňový poplatník, tak to ztroskotá. A jak chcete přispět k tomu, aby náš, aby sektor dopravy nebyl zatížen tolika pravidly. A jak se postavíte k rozhodnutím, která budou přijímat národní parlamenty? Děkuji vám za všechny tři otázky. Pokud jde o tu injekční anomálii, tak tady jsem hovořil o tom odpálení Galilea v srpnu. Je to samozřejmě velice složitá e, problematika plná e, komplikovaných postupů a procesů. My jsme samozřejmě byli zklamáni tím, že se to stalo. Předběžná zjištění, e, která jsem četl, Eh, jasně eh, svědčí o tom, že naše satelity jsou velice eh, dobré, že odvádějí dobrou práci a to selhání, ke kterému došlo, bylo způsobeno poslední částí odpalovacího zařízení, zařízení které se mu se říká fregata. Je to poslední část rakety, která má dostat satelit na orbit tam, kde má být. Probíhá v současnosti technické vyšetřování toho, proč se to stalo, jak to bylo možné a jak tomu zabránit v budoucnosti budoucnosti. A dokud nebudeme mít zcela jasno v těchto otázkách, tak podle mě nemůžeme eh, pokračovat s odpalovacími zařízeními Sojus, protože eh, tady jde o peníze daňových poplatníků a musíme eh, si být stoprocentně jistí, že k této anomálii už v budoucnu nedojde. Já jsem rád, že v srpnu jsme podepsali zvláštní kontrakt na tři odpaly RIN-5. Výhoda rakety RIN je v tom, že nenese pouze dva satelity, satelity, ale čtyři. Je to velké odpalovací zařízení eh, evropské provenience, velice spolehlivé a využívání odpalovacích zařízení eh, RIN5 eh, nám může vykompenzovat to mírné spoždění ve, ve vytváření konstelace Galileo způsobené anomalii odpalovacího zařízení Sojus. E, pokud jde o byrokracii, tak e, já beru toto téma velice vážně. E, budeme využívat všechny nástroje REFIT a zkoumat legislativu, která se žádá objasnění, která se žádá pozměnění a já velice rád s vámi budu spolupracovat. Pokud máte nějaké konkrétní nápady, jakou legislativou bychom se měli zabývat a ta pokud jde o tu žlutou kartu, tak já jsem velice úzce spolupracoval e, na této otázce a budu plně respektovat evropské právo. Nyní má slovo Bas Eichhout. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Ševkoviči, Ševčoviči, já jsem tady. Děkuji vám za vaše dosavadní odpovědi. Já bych se teď chtěl odkázat na vaše písemné odpovědi ohledně udržitelné dopravy. Mě to poměrně zklamalo, protože ty odpovědi nejsou příliš konkrétní. Tak já vám pomůžu být konkrétnější eh, v oblasti udržitelné dopravy. Dvě konkrétní otázky. Za prvé, v balíčku eh, v klimatickém a energetickém balíčku 2030 toho mnoho není o dopravě. Zatímco například z Bílé knihy jasně vyplývá, že potřebujeme eh, konkrétní nástroje pro dopravu po roce 2020. Takže mě by zajímalo, eh, co budete dělat se standardy eh, CO2 a prodloužení směrnice o kvalitě paliv do, po roce 2020. Dále globální letectví. Víme, že ICAO musí představit globální mechanismus v roce roce 2016, ale co uděláte pro to, abyste to zajistil? Protože e, víte, že pokud to necháme na ICAO, tak se nestane nic. Děkuji vám za to, že mi e, pomáháte upřesňovat mé odpovědi. Děkuji za e, vaše podněty. Pokud jde o situaci po roce 2020, tak v oblasti cílů v biopalivech vy jste expert, takže víte, že výsledky první generace biopaliv nebyly příliš povzbudivé. Proto si myslím, že musíme pracovat s alternativními eh, palivy a s novými technologiemi, které nyní vznikají a eh, do roku 2020 budou nejspíše dostupné. A pokud jde o eh, veřejnou dopravu, která je nutná v boji proti nepřijatelnému znečištění ovzduší ve městech, já se stavím velice otevřeně k spouštění nových technologií a nových typů dopravy, které jsou naprosto čisté, které jsou poháněné čistým způsobem a organizované e, tak intermodálně, že to motivuje e, lidi k tomu, aby nechávali svá osobní auta doma. E, to je právě to, co potřebujeme, abychom snížili od, od znečištění ovzduší i e, problémy se, s dopravními zácpami. Takže tolik k vaší první otázce. E, dále, pokud jde o ICAO, e, tady situace Evropské unie, nebo spíše přesněji Evropské komise, je poměrně komplikovaná, protože jsme stále pouze pozorovatelé. Takže velmi spoléháme na spolupráci s členskými státy a na koordinaci e, stanovisek a e, politik členských států v rozhodovacím procesu ICAO. E, já vás můžu ujistit, že budu využívat všech svých kontaktů s evropskými ministry dopravy, abych zajistil, že evropská pozice v ICAO bude koordinovaná a bude plnit naše cíle. Děkuji, nyní má slovo Matthijs van Mittelburg. Děkuji, já položím otázku v nizozemštině o silniční dopravě. Děkuji. Mně jde o zachování konkurenceschopnosti v odvětví dopravy. A zde je nutné, aby evropská pravidla byla uplatňována skutečně všude, aby neexistovaly tak velké rozdíly mezi členskými státy. Ale toto poněkud nefunguje, jak vyšlo najevo. A dále to slavně uplatňování doby řízení a odpočinku řidičů. Pane komisaři, na to jsme od vás nedos, neodrželi žádné dobré konkrétní odpovědi. Vy jste hovořil o Francii a dále jste, jste hovořil o oficiální době odpočinku a pokud ta je překročena, tak je možné udělit pokutu až do výše 30 tisíc eur a zákaz vykonávání povolání až do jednoho roku. A tady se ptám, jaké akce plánujete jakožto komisař pro to, abyste zajistil, že pravidla právě v oblasti doby řízení a odpočinku budou uplatňována ve všech členských státech stejným způsobem. A dále, jak daleko chcete zajít eh, v oblasti liberalizace v případě kabotáže? Děkuji. Děkuji vám za tyto otázky eh, já se domnívám, že všechny otázky, které jste položil, eh, dokazují eh, mé tvrzení, že eh, potřebujeme v silniční dopravě Eh, nějaký eh, hluboký a všeobecný vhled do současného stavu věcí, do současných legislativních textů a musíme zajistit několik věcí. Za prvé eh, objasnit, za druhé zjednodušit, za třetí zapojit sociální partnery do diskuzí o tom, jak to všechno udělat a spolupracovat s nimi na respektování sociálních práv u všech eh, dopravních prostředků. A eh, jakmile toho dosáhneme, tak eh, budeme muset tato pravidla také vymáhat. A pokud jde o té praktice ve Francii, tak můžu říci, že to tež platí i o Belgii. Já jsem neviděl v žádné jiné eh, legislativě jasné omezení, že nesmíte eh, trávit povinnou přestávku v kabině vozidla. Ale než eh, přejdu k tomu závěru, tak my žádáme objasnění od Francie i od Belgie na základě EU eh, e pilota, eh, kdy se snažíme řešit eh, problémy, které nejsou přímo implementací evropského práva. My to projednáváme s francouzskými a belgickými orgány a já doufám, že dospějeme k dobrému řešení, které nebude diskriminační a bude respektovat platné evropské právo. Děkuji. Nyní Kosma Tadeuš Zlotovský. Děkuji, pane předseda, pane komisaři. Mám otázku, která se týká eh, budování silnic. V mé zemi se eh, staví velké množství silnic, ale dochází k tomu, že se vždy postaví určitý úsek silnice, ale ty úseky nejsou propojeny mezi sebou. Prostě k tomu propojení nejde. Nedojde nikdy. Jsou, takže jsou to takové přerušované úseky silnic. E, tož samozřejmě závisí na financování. Pokud dojdou, dojdou finance na stavbu silnici, tak prostě se stavba přeři, přeruší. A já se ptám, snažíte se udělat něco pro to, abyste e, zabránil takovému takovémuto typu výstavby silnic, tedy výstavby pouze po úsecích, které pak nejsou propojeny. Protože což vede v konečném důsledku k tomu, že je zde silnice, která nefunguje, která nemůže být stoprocentně využívána. Děkuji. Thank you very much uh, for this question and it's not on... Děkuji vám za tuto otázku. Není to bohužel pouze problém Polska. Uh, podobné problémy uh, jsou i v několika dalších členských státech. Eh, já si nemyslím, že eh, ty následky jsou eh, zamýšlené. Spíše to souvisí s veřejnými zakázkami, které mohou být sporné a trvají určitou dobu a souvisí to spíše s tím, jak dlouho trvá vypracovat dobrou studii životního prostředí pro určitý projekt. Ale souhlasím s tím, že bychom měli klást důraz na to, aby eh, na to, co vlastně podáváme v rámci evropského projektu, na to, aby to pomáhalo eh, jak si povznést celý region, aby to nekomplikovalo situaci eh, oproti předchozímu stavu, aby například úsek železnice nebo dálnice nekončil v oblasti, kde je téměř nemožné hladce pokračovat stejným způsobem dopravy, dopravního spoje, tak, jak by řidiči očekávali. To pak vede k mnoha ztrátám, k dopravním zácpám a k místním problémům. Takže já zcela souhlasím, že eh, je eh, důležitější soustředit se na projekty, které jsou kompletní a které zjevně vylepšují infrastrukturu v celé oblasti a které by evropští občané vnímali jako pozitivum a zlepšení situace v jejich regionech které pomáhá e, dopravě v jejich městech nebo v jejich okresech. A proto si myslím, že je důležité velice úzce spolupracovat také s DG Regio a DG Move, abychom zajistili, že e, projekty budou e, co nejlepší. Nyní má slovo Izabela de Monte. Děkuji. Chtěla bych se vrátit k, k tématu kabotáže které jste sám krátce zmínil ve svém úvodním projevu. Řekli jste, že je to velmi důležité téma, proto aby mohla být využívána náklad, mohly být využívány nákladní automobily, pokud jsou prázdné. Ale také jste řekli, že tady chybí předpisy dostatečné. Chcete s tím něco učinit? A rovněž jste hovořili o inovacích. Mohly by být, mohly by být právě inovace na účinným nástrojem pro to, jak čelit eh, tomuto fenoménu? Děkuji. Ano, já si myslím, že této otázce se opravdu musíme věnovat, protože předseda našeho výboru byl laskav, že se mnou sdílel eh, příběh o situaci eh, eh, těchto řidičů kamionů, protože se raději nechají zastavit policií pro porušení dopravních předpisů, protože jejich šéfové je nutí pracovat déle a déle a sami si uvědomují, že to je nebezpečné pro eh, veřejnost, pro další účastníky eh, silničního provozu, takže proto raději eh, přesáhnou rychlostní limit a nechají se zastavit policií, aby nemuseli dál jet. Ehm, důležité tedy je vyjasnit pravidla ehm, a také zavést to, čemu bych říkal kulturu dodržování předpisů, kdy tedy Eh, šéfové těchto eh, řidičů, ale řidiči sami také dodržují určitá pravidla, včetně časových omezení, která jsou zakotvena v evropské legislativě. Současně však musím říci, že pokud jde o kabotáž, já si uvědomuji, že to je eh, citlivé téma, které veřejnost vnímá jako případ, kdy eh, vidíme prvky sociálního dumpingu. Je to fakt. Eh, pouze 2 pro 2% automobilů se transportuje právě systémem kabotáže. Ale musíme zvažovat sociální aspekty, sociální problémy, ale také skutečnost, že pokud bude kabotáž omezena, eh, aby eh, tedy eh, přebírala část nákladu, Můžete zastavit jenom třikrát za sedm dní a to je také jeden z důvodů, proč je každý čtvr, čtvrté nákladní auto je prázdné při cestování po dálnicích Evropy. Já se pokusím to řešit komplexně a nabídnout jasné pravidlo, které by bylo spravedlivé, jednoduché a současně by garantovalo eh, odpovědnější přístup k životnímu prostředí. Tedy pravidla, která jsou snáze srozumitelná, a lépe aplikovatelná. To je cesta. Massimiliano Salini, děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Ševčoviči. Na začátku jste hovořil o ev- systému řízení železniční dopravy v Evropě. A právě tento systém ERTMS by měl být hlavním systémem pro železnice do budoucna. A když uvažujeme o interoperabilitě přes hranice, je to velice důležité. Tam, kde zůstávají velké úkoly, to je v oblasti technické specifikace ERTMS. Já mám několik dotazů k tomu. Souhlasíte další, s dalšími kroky, které povedou se stabili, ke stabilizaci systému ERTMS a jeho specifikace jeho využití v praxi? A za druhé, zajistíte, aby Evropská železniční agentura odpovídala uh, Eh, za eh, povolování na obou stranách a také veškerého eh, vybavení, které je potřeba k ERTMS. Děkuji vám. Děkuji za otázku. Myslím, že jste tady zdůraznil téma, které je důležité pro budoucnost evropských železnic. Systém ERTMS je vnímán jako nejmodernější eh, systém signalizace, který byl dosud vyvinut a jakmile bude uplatněn v praxi, bude moci jezdit více vlaků na dané železnici, eh, přepravovat více cestujících, zvýšit bezpečnost a tak dále. A i přesto, že eh, systém je již vyvinutý, chybí nám rychlejší nasazování toho systému. A myslím, že tedy nejlepším řešením na tomto místě by bylo e, stanovit manažera pro nasazování systému ERTMS a prosazovat skutečně jeho nasazení na klíčové trati v Evropě, tam, kde je potřebujeme nejvíce, protože tady hovoříme o prostupnost jedné země do druhé a podobně. A jakmile ten systém bude zaveden, tak bychom se mohli do budoucna vyhnout některým tragickým nehodám na železnicích, které bohužel se staly, protože s tím systémem je doprava na železnici lepší a bezpečnější. A podle mého názoru železniční agentura ERA by měla odpovídat jak za vozový park, tak také za tratě a také by měla zajišťovat, aby systém ERTMS byl uváděn do praxe správným způsobem. A jdu ještě dál, protože jedna otázka tady zaznívá velmi často a to já bych dal agentuře ERA také odpovědnost za technické specifikace náhradních dílů pro vozový park. Tak to Petr Lundgren, eh, děkuji za slovo. Eh, já bych chtěl na úvod říci, že velice rád slyším, že jste měl také obyčejné zaměstnání a doufám, že nezapomenete, jaké to je žít za nízký plat, protože to je realita eh, mnoha lidí. Pokud jde o dopravu, tak já jsem byl 30 let řidičem kamionu a 10 let jsem způsobil v zahraničí. Dříve jsme měli měli spolupráci s přepravci a nyní jsou ovšem pravidla eh, kabotáže, které otevírají zadní eh, dvířka těm, kdo chtějí vydělávat eh, těžké peníze a přitom vyplácet otrocké mzdy. Já bych chtěl ještě nadnést otázku falešných řidičských průkazů, které jsou u přepravců velice běžné. Za 400 euro je možné koupit si řidičák i pas a digitální kartu. A to se státní příslušností, jakou chcete. Můžete si koupit třeba tři na jednou. A potom můžete jezdit 24 hodin denně, protože žádný policejní úřad to nemůže kontrolovat. Jediný způsob, jak vystopovat tyto falešné řidičáky je v tom, že musí existovat mezinárodní eh, rejstřík, který by eh, kontroloval eh, přeshraniční dopravu. Takže když půjdete na policii ve své zemi, tak budete zároveň registrován v tomto mezinárodním rejstříku, do kterého budou mít přístup tím vlastně e, národní policie získají možnost kontrolovat, e, jestli je to legální řidičský průkaz nebo falešný. To nebyla otázka. But, but, I, but I know what the honorable gentleman wanted. Ale e, já vím, co mi chtěl pán sdělit. A vy jste eh, určitě to tak nemyslel, protože víte, že práce řidiče nákladáku je velice tvrdá a rozhodně si nemyslím, že ti, kteří provozují kabotáž, jsou zlí. Eh, oni zkrátka provozují mezinárodní přepravu, eh, vozí zboží z jedné země do druhé a potom se vrací zase do své země a e, snaží se zase něco převést a nejezdit s prázdným nákladákem. Pokud jde o zneužívání systému, tak já souhlasím s tím, že to musíme řešit. Otázka ovšem je, e, co můžeme dělat na evropské úrovni. A e, já to už jsem několikrát říkal a jsem e, e, ochoten zjednodušit a objasnit pravidla, aby byla lépe vymáhána. Ale to vymáhání už je na národních orgánech, protože ty na to mají právo. Nyní má slovo Jill Evans. Děkuji vám. Já bych se chtěla zeptat na eh, oblasti, které mají specifické vlastnosti, jako jsou horské oblasti nebo eh, pobřežní oblasti. Eh, tady tyto oblasti si žádají investice a často jsou to ekologicky citlivé oblasti. Já zastupuji Wales, který nemá žádný koridor TNT a přesto tvoříme důležitý spoj s Irskem a zoufale potřebujeme investice investice, abychom zmodernizovali naše železniční trati. Vy jste se zmínil o tom, že doprava se dotýká všech, nicméně eh, dopravní politika může také někoho vylučovat a upozadovat. Takže jak zajistíte, eh, aby eh, oblasti jako Wales se dočkaly patřičných investic a podpory? Tyto oblasti jsou těžko přístupné, někdy ale potřebují investice z důvodu cestovního ruchu i dalších. Děkuji vám. E, to je samozřejmě e, velice e, důležitá a obtížná otázka. Já vím, jak to myslíte a souhlasím s tím, že doprava je důležitá nejen pro integrování ekonomiky a integrování měst v regionech a do státních i mezinárodních sítí, ale zároveň evropské pokud jde o evropské politiky a evropský rozpočet, tak musím bohužel říci, že rozpočet je příliš malý na to, aby pokryl všechny potřeby. Právě proto bylo rozhodnuto, že se soustředíme na transevropské sítě a že se soustředíme na chybějící články, e, úzká místa a oblasti, které e, zbrzdí e, ekonomický rozvoj Evropy. Takže v případě Walesu eh, jestliže nebyl eh, umístěn na seznam projektů T, eh, tak bude velice těžké najít nějaké řešení pro financování určitých konkrétních programů ve Walesu. Zkrátka proto, že pravidla, která byla přijata, platí pouze pro využívání financí na priority TNT. Nyní má slovo Curcio Maltese. Vážený pane designovaný komisaři, Vy jste nezodpověděl na otázku od kolegyně Deli ze Zelených. Šlo o vysokorychlostní trať Lyon-Turín. A je to skutečný skandál, jak se tam mrhá veřejnými prostředky. Komise již v březnu 2013 rozhodla, že se škrtá třetinu spolufinancování, které běželo od roku 2008, ale naopak eh, ty náklady na ten projekt se ještě zvýšily. Finanční situace Itálie a Francie se také nepříliš zlepšily, spíše naopak. A eh, jsou tady skutečné pochyby o udržitelnosti tohoto projektu a my si klademe otázku, jaký dopad na ekologii bude mít ten druhý železniční tunel. Tam v této oblasti panují skutečně obrovské pochyby. Nebylo by lepší ten celý projekt podrobit nové, přísnější analýze a vypracovat Uh, analýzu nákladů a užitku, abychom viděli, zda ten projekt skutečně přináší nějaký užitek či ne. A nějakou takovou tu analýzu bychom měli svěřit nezávislému místu, aby byla skutečně nestraná, dříve než přistoupíme k tomu, že se budou vypisovat výběrová řízení pro nějaké další projekty. Děkuji mnohokrát za tuto otázku, protože vidím, že právě to patří k záležitostem, o nich se uh, velmi vášnivě diskutuje v Itálii, ve Francii i jinde a také na půdě Evropského parlamentu. E, na tomto místě musím říci, že seznam e, pro projekt byl schválen pro mě e, právě je toto litera Evropského zákona, to musím respektovat. A všechny aspekty, které se vztahují k výstavbě tohoto projektu, musí být také respektovány i v jiné e, aspekty legislativy. A e, dodržují se například normy pro ochranu životního prostředí a všechny prvky, které spadají do rozhodovacího procesu ještě před tím, než je takový projekt schválen, musí být v pořádku a musí být v souladu s evropskými právními předpisy. Pokud bychom se eh, rozhodli eh, rozebírat tento seznam pro ten T, otevřeme tím pandořinu skřínku, kterou už nikdy nedokážeme zavřít. Já si myslím, že bychom se měli držet toho, co bylo schváleno tímto parlamentem co bylo schváleno radou a musíme se zaměřit nyní na realizační fázi a musíme samozřejmě přitom dodržovat všechny další prvky, eh, které nám předepisuje evropská legislativa, abychom zajistili, že všechny normy jsou dodrženy. Pavel Telička dran. Pavel Telička. Dobrý den, pane komisaři, dobrý večer. Já vás plně podporuji v tom, co jste říkal o eh, implementaci zásady use it or lose it. To podporuji a eh, bylo by dobré tedy, kdybyste trval na její implementaci. Už zazněla eh, otázka na mýto v Německu. To je zásadní bod. Podle mého názoru, kdybychom hovořili na konci minulé minulého století e, tímto způsobem, tak bychom stále ještě neměli žádný společný dopravní prostor. Národní zájmy by převážily nad evropskými ambicemi. Já jsem e, stále ještě nepochopil, jestli se pokusíte znovu otevřít e, debatu o internalizaci externích nákladů. Mohl byste to tedy jasněji zodpovědět? A za druhé, když jste hovořil o no, nediskriminaci, tak víme, že prohlášení, která zaznímají z Německa, Německa eh, spouze eh, ospravedlňují eh, tu, tu nějakou kompenzaci. Já bych se rád vyhnul i skrytému očkodnění německých občanů, protože i to by bylo narušení trhu. Když jste hovořil o lepší legislativě, tak já vám můžu dát takovou nápovědu. Když my předkládáme legislativu, která e, zvyšuje administrativní zátěž, tak vždycky se dá e, udělat další, která sníží administrativní zátěž, což je důležité pro naši ekonomiku. E, děkuji vám a e, jsem si jistý, e, že pokud získám vaši podporu, tak budu pod velice přísným dohledem, pokud jde o implementaci pravidla e, use it or lose it. Musíme být velice přísní v implementaci tohoto pravidla, protože finanční zdroje jsou omezené a naše agenda je velmi důležitá, e, počet projektů je obrovský a zkrátka musíme přesvědčit členské státy, že buď vyčerpají finance včas, anebo budou muset čelit případným ztrátám. A samozřejmě udělám co vše, vše, co je v mých silách, abych toto pravidlo implementoval. E, pokud jde o E, situace e, mýta v, v Německu. Tak jak jsem říkal, z jednoho úhlu pohledu jsem velice rád, že v Německu tato debata začíná, tedy debata o tom, jak internalizovat externí náklady. Německo e, je stále považováno za jednu ze zemí s prvotřídní infrastrukturou, ale i v takové ekonomice, jako je Německo, se například uzavírají některé mosty, některé dálnice nejsou patřičně udržovány a proto jsem rád, rád, že tato debata začala debata o tom, jak lze v Německu internalizovat externí náklady z využívání silniční infrastruktury. Dva principy jsou klíčové. Jednak znečišťovatel platí a jednak nediskriminace. A e, jakmile Eh, budu znát přesné znění zákona, který navrhne německá vláda, můžu vás ujistit, že tyto dva principy pro mě budou naprosto klíčové. Děkuji. Nyní má slovo Robert Zíle. Děkuji vám, pane Ševčoviči, za vaše odpovědi. Jenom chci zdůraznit, že jsem rád, že hovořím pro, právě po Pavlu Teličkovi, dlouhodobém koordinátorovi projektu UBALT a doufám, že vy nás také budete moci výrazně podpořit v tomto projektu, ale obecně mohu říci, že máme velmi silnou britskou konzervativní delegaci. Teď jsou eh, nyní plně, v plné práci s vlastní konferencí a proto mám eh, takovou otázku od kolegyně Jackie Forsy jednotné evropské nebe, kdy se diskutuje mezi členskými státy o tom, jak se budou eh, inform, eh, aplikovat projekty hubů a zároveň tím nenarušíme eh, projekty jednotného evropského nebe. Dovedu si to představit, děkuji vám opravdu. Pokud se týká otázky, která padla, tak myslím, že všichni, kdo mají pozitivní, eh, zářnou budoucnost eh, na paměti, budoucnost eh, leteckého průmyslu a podobně, celé jistě musí být frustrováni malým pokrokem v oblasti jednotného evropského nebe. My se snažíme zlepšit situaci formou takzvaných tabu, které rozdělí eh, systém na devět územních eh, prvků, které sice nejsou ideální, tyto funkční bloky prostoru, ehm, ale zároveň zajistí kratší cesty, přímější lety, ušetří a ušetří také na palivu a podobně. A myslím si, jak říkám, že jde o úsporu 5 miliard eur ročně. Jak jsem řekl, pokrok zatím je omezený a to e, je pro nás zklamáním. Já bych proto navrhl e, jednak využití stále výraznějšího kritéria výkonnosti, tedy jednotlivé funkční bloky vzdušného prostoru by měly do splňovat určitá kritéria, kolik zkrátí let, kolik sníží emise CO2 a zlepší efektivitu letecké dopravy protože budeme moci zahájit zdravou konkurenci mezi eh, bloky, z nichž jeden třeba je lepší, dokáže ušetřit větší objem prostředků. A samozřejmě, eh, když uvidíme eh, trvalé zanedbávání systému FAB, tak nebudeme mít jinou alternativu, než zahájit řízení pro porušování povinností podniknout jisté právní kroky, protože celá jistě eh, uvidíme, že se to nepohybuje tak rychle, jak by mělo. Není má slovo Ištván Ujhej. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Ševčovičovi. Jsem zde před vámi. Jako místo předseda výboru bych chtěl položit otázku na konci tohoto dlouhého maratonu. Myslím si, že jste skutečně briliantním diplomatem, to jste ukázal, prokázal během své celé kariéry. Rovněž jsme viděli, že skutečně jste velice angažovaný v úkolech, které plní náš úkol, plní náš výbor a uh, Eh, já jsem vlastně již obdržel odpověď na veškeré odborné otázky, které jsem chtěl položit, takže je nyní nechám stranou a zmíním jinou věc. Vy v rámci své kariéry, jak si představujete budoucí Evropu? Jak vidíte společné cíle a jaký cíl je pro vás ten nejdůležitější? Čeho byste se chtěli dokázat? Na jaký společný cíl pro budoucnost myslíte nejvíce? Děkuji mnohokrát za tuto filozofickou otázku. Víte, že jsem povahou optimista. Věřím tedy, že budoucnost je jasná, světlá. A myslím, že za posledních pět let Evropa prošla těžkým obdobím. Zažili jsme mnohé a byli jsme také chvílemi, Eh, skutečně eh, na hranici rozpadu evropské integrace, ale když hovoříme třeba s panem předsedou o tom, jak vypadala situace před 25 lety a kde jsme nyní, tak jsme zažili historický pokrok. A i přes poslední léta krize si ještě nedokážeme plně uvědomit, jak výrazně se Evropa rozvinula, jak se změnila k lepšímu a toho si musíme vážit. Pro mě, kdo vyrůstal v Bratislavě za železnou oponou, vůbec přemýšlet, že se někdy dostanu snadno do Rakouska, aniž bych byl zastaven eh, pohraniční stráží, to je pro mě zázrak, eh, který zde musím jasně zmínit. A skvělé je, že naše děti to berou za eh, samozřejmost. Samozřejmě, že neexistují hranice v Evropě, že nejsou hraniční kontroly a podobně. A tak by to být mělo. A myslím, Myslím si, že bychom měli eh, postupovat stejně v dopravě. Právě tento výbor je zavázán eh, k tomuto pokroku. A také víme, že je zde řada expertů, kteří věnovali celou kariéru právě oblasti dopravy a e, vědí, že víme, že jste velmi proevropsky orientováni, že opravdu chcete vytvořit jednotný evropský prostor, e, který nebude e, oddělen protekcionismem ani hranicemi. Budeme mít jednu Evropu pro dopravu také. Kommt aber trotzdem noch die letzte Frage. A nyní na přesto, přesto co může tady zazněl potlesk, přijde ještě poslední otázka paní Elžběty Lukaševské. Děkuji. Pane předsedo, já i hned přejdu ke své otázce. Jste, jste o tom ještě hovořil, ale já bych chtěla vědět, jak vidíte, hodnotíte aktuální situaci v oblasti přepravy zboží a kabotáže. Co si myslíte, že by mělo být učiněno pro to, aby se dala rozvinul trh přepravy zboží, evropský trh přepravy zboží, aby naplno rozvinul svůj potenciál a e, produkoval přidanou hodnotu a prostředky, které produkovat může. A dále se ptám, zda si myslíte, že komise by měla nalézt nějakou, nějaký způsob, jak podpořit přepravce, které ztratili své možnosti tranzitu a dopravy směrem na východ z důvodu embarga, která aplikuje Rusko vůči zemím Evropské unie. Děkuji. Děkuji, jak jsem již řekl záležitost kabotáže je logicky, pochopitelně, sociálně e, citlivá, ačkoliv pouze pou 2% nákladů je přepravováno formou kabotáže. Musíme vyjasnit pravidla, zjednodušit pravidla, protože jedině díky tomu se nám podaří e, obnovit e, pocit sociálního zajištění mezi řidiči kamionů. A důležité je vymáhat pravidla, která musí být vymáhána ze strany vnitrostátních orgánů. Můžeme také lépe využívat nové technologie pro měření, zda byla pravidla dodržena, například digitální tachografy a jiné technologie, které se vyvíjejí mimo jiné i díky novým navigačním systémům, novým satelitním technologiím v Evropě, které Evropa také potřebuje. A já věřím, tomu, že jakmile bude Evropa číslem jedna v logistice, budeme moci využít know-how, které máme v některých členských státech, jak lépe plánovat eh, práci eh, řidičů kamionů, jak eh, plánovat logistiku, eh, práce s nákladem, eh, logistickou integraci a intermodální eh, oblast dopravy, kterou v Evropě budujeme a jak se nám podaří díky tomu uspořit finanční prostředky, ale také zabránit poškozování životního prostředí, když vidíme, že každý čtvrtý nákladní automobil cestuje bez nákladu. A situace na ruské hranici Ehm, je zcela zřejmé, k tomu musím říct, že je zřejmé, že nová komise se bude této otázce věnovat opravdu vážně, bude hledat řešení při jednání s ruskými úřady, protože naši pracovníci v dopravě by neměli trpět tím, že je napětí ve vztazích